I would like to start the meeting, so could everybody take the seat? Dovolte, abych zahájila naše odpolední zasedání. Všechny poprosím, abyste se usadili. Žádám i e, pracovníky polského zastoupení, aby se usadili. Vážení kolegové, Dnes eh, budeme v našem výboru zahajovat oficiálně irské předsednictví. Samozřejmě, že s irským předsednictvím již od začátku, od 1. ledna jednáme, ale dnes tady máme Brenna Holina, eh, předsedu rady, který odpovídá za politiku soudržnosti během irského předsednictví. Pan Howlin je ministrem pro veřejné výdaje a reformu, takže vám rovnou předávám slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslance, dámy a pánové, já oceňuji kravatu pana Van Nistelroje jakožto symbol solidarity hned na začátku. Děkuji. Chci poděkovat také vašemu výboru za možnost se dnes s vámi sejít a těším se na výměnu názorů pokud jde o otázku veřejné hm, politiky, která je eh, podstatou eh, pro návrat Evropy k růstu. Během posledních měsíců, když jsme se připravovali na irské předsednictví, v radě jsem měl možnost se setkat eh, s vámi, paní předsedkyně, a také s několika zpravodaji, kteří odpovídají za balíček týkající se politiky soudržnosti. A my jsme vedli velice užitečné uh, inspirativní diskuze a tento týden bych využil své návštěvy v Bruselu, abychom na tento dialog navázeli. Myslím, že to byl dialog velice cený, eh, který pomohl posílit vzájemné porozumění, pokud jde o tuto problematiku a naše předsednictví. Těším se tedy na další úzkou spolupráci mezi irským předsednictvím rady a vámi, poslanci výboru pro regionální rozvoj. Rok 2013 pro nás znamená 40. výročí vstupu Irska do Evropské unie nebo tehdejšího EHS. Členství v Evropské unii sehrálo zásadní roli v sociálním, hospodářském a politickém rozvoji Irska v posledních 40 letech a v nedávné době byla pro nás Evropská unie zásadním partnerem, pokud jde o program obnovy. Potýkáme se s velkými problémy při obnově hospodářství a veřejných financí, ale chceme se s tímto problémem vypořádat a věřím, že dokážeme vyvést Irsko zpět k běžnému tržnímu fungování, udržitelnému růstu a eh, dobrým životním podmínkám a zaměstnanosti. Věříme, že členství v Evropské unii je naprosto zásadní pro pokračující obnovu naší země a pro naši další budoucnost. A proto jsme odhodláni dále se zasazovat o hodnoty Evropské unie a o komunitární eh, přístup v rámci eh, práce. Evropské, v Evropské unii. Samozřejmě, že v Evropské unii se změnila celá řada věcí od našeho vstupu v roce 1973. Původně nás bylo 9 členských států, nyní je nás 27, brzy v nás bude 28, ale změ, rozšířila se a prohloubila se i samotná povaha Evropské unie. A zásadní změnou je také posílená role Evropského parlamentu. Tato nová role parlamentu to je věc, kterou já osobně velice vítám. A dnes tady před vámi vystupuji také jako oddaný poslanec. Příští měsíc se oslavím v Irském parlamentu 30 let práce. Byl jsem v dolní i horní sněmovně, kde jsem působil i jako předseda sněmovny. To jsou tedy zkušenosti, kterých bych velice rád využil také jakožto minister pro veřejné výdaje a reformu, což je nové, nová funkce v naší státní struktuře. Rozhodl jsem se, že budu modernizovat fungování našeho národního parlamentu, zejména pokud jde o otázku eh, interpelací, abychom posílili roli poslanců. Po krizi Samozřejmě existují určité eh, obavy týkající se systému řízení a tento systém je potřeba reformovat a podobně si cením změn, které vedly k posílení role Evropského parlamentu. Myslím si, že parlament musí být plně zapojen do tvorby legislativního rámce v klíčových oblastech, jako je například soudržnost, a čímž pádem přispěje k přiblížení Evropy občanů, což je velice důležité, zvláště v letošním roce občanů. Jsem také velice rád, že před začátkem evropského předsednictví, irského předsednictví v radě měl irský parlament možnost setkat se s předsedou parlamentu Šulcem a že jsme se jakožto vláda sešli s konferencí předsedů Evropského parlamentu. Já budu mít zakrátko tuto možnost eh, a myslím, že jsme tím eh, naladili velice pozitivní začátek spolupráce a mohu vás ujistit, že moji spolupracovníci i já osobně budeme v této konstruktivní spolupráci pokračovat. Letos se také připomínáme sedmé předsednictví Irska v Radě ministrů. Jedná se o příležitost pro irskou vládu i celý náš národ, které jsme si vždy cenili. Předsednictví, myslím, prokázalo, že se skutečně jedná o Unii, která má vyhovět jak větším, tak menším zemím. Myslím, že se nám podařilo ukázat, že i malá země jako Irsko dokáže sehrát zásadní roli při eh, budování evropských eh, politik a při eh, prohlubování Unie. V minulosti jsme byli úspěšní ale víme, že úspěch není náhoda, ale že je výsledkem tvrdé práce a odhodlání. A proto toto předsednictví dá Irsku možnost znovu prokázat, že i nadále jsme konstruktivním a oddaným členským státem, který patří do středu evropského rozhodovacího procesu. Sami sebe vnímáme jakožto zemi, která se pokouší o obnovu a chce vést obnovu celé Evropy. Domníváme se, že můžeme pomoci řešit problémy, kterým Unie čelí a těšíme se na úzkou spolupráci s našimi parlamenty partnery a společně chceme zajistit, aby Evropa eh, aby se vymanila z této krize a byla silnější než dříve. Ale samozřejmě tuto práci nějak nepodceňujeme. Chceme, aby naše předsednictví bylo vnímáno jako spravedlivé, čestné a efektivní a abychom se jasně soustředili na výsledky. Chceme úzce spolupracovat se všemi partnery a také se všemi evropskými institucemi, abychom posunuli kupředu evropský eh, program. Tento přístup eh, se nám, jakožto Irsku i Unii v minulosti osvědčil, tak proto na něj chceme i v tomto předsednictví navázat. Při jednání s Evropským parlamentem bude irské předsednictví usilovat eh, o zajištění schody s radou na základě nestraného spravedlivého přístupu. Samozřejmě, že si také uvědomujeme, výsady, které parlament má jakožto spolu zákonodárce. Jsem si plně vědom toho, že Jedině na základě konstruktivní spolupráce s parlamentem můžeme naplnit ambiciozní cíle, které jsme se stanovili. Přebíráme předsednictví v době, kdy Irsko i Unie čelí zásadním problémům, jak už jsem říkal. Evropská, role by, Evropská unie by měla sehnat, sehrát zásadní roli při hospodářské obnově všech členských států. Hlavní strategickou prioritou našeho předsednictví tedy bude to, aby se evropské hospodářství vrátilo na cestu růstu, aby se posílila konkurenceschopnost a začaly se tvořit nová pracovní místa. Naším tématem je stabilita, pracovní místa a růst. Program předsednictví stanovuje zásadní rozhodnutí, kterými chceme prosadit naše strategické priority. budeme předsedat vyjednávání v devíti různých formacích rady během příštích šesti měsících a budeme se podílet na diskuzích s parlamentem ohledně všech záležitostí. Náš no program vychází ze tří základních zásad. Obnova, která se soustředí na lidi, která je zároveň trvalá, investice do růstu, který přispívá k tvorbě pracovních míst a ke kvalitnímu využívání evropských zdrojů a zapojení a spolupráce s partnery v Evropě i mimo ní. Financování soudržnosti je podstatou růstového programu a Evropská unie má k dispozici nástroje pro investice, růst a pracovní místa. Mimo jiné je to Evropa 2020, jejímž cílem je inteligentní, udržitelný a inkluzivní ekonomický růst. 40 let zkušeností nás naučilo, že politika soudržnosti byla v Evropě úspěšná je středobodem evropské integrace a solidarity a dokládá, že tato slova, tedy solidarita, integrace, mají skutečný význam. Politika soudržnosti sehrála zásadní roli, pokud jde o překlenování sociálních a ekonomických rozdílů a zbližování 500 milionů lidí v 27 členských státech a 271 regionu. Finanční investice z evropského rozpočtu jsou nesmírně důležitým eh, příspěvkem pro členské státy a regiony, s jejichž pomocí mohou eh, přispívat k dalšímu rozvoji. Irská zkušenost eh, s financováním soudržnosti byla, jak víte, velice pozitivní. Politika soudržnosti sehrála velice důležitou roli při rozvoji našeho hospodářství. Takovým dokladem je například program Mír, Peace, což je evropský program pro mír a usmíření v severním Irsku a pohraničním regionu Irska. Jedná se o program, který je částečně financován z Evropského fondu regionálního rozvoje a cílem programu Mír je posílit pokrok směrem k mírové stabilní společnosti a cílem je také posílit usmíření podporou takových eh, aktivit, eh, které zbližují naše eh, komunity. Evropská unie vždy podporovala mírový proces v celé Evropské unii. A myslím, že to dokládá loňská Nobelova cena míru. Nová nařízení o kohezní politice souvisejí s vyjednáváním o víceletém finančním rámci. To, že zatím nedospěla rada k dohodě EVFR, to má pochopitelně dopady na časový rámec naší legislativní práce. Naše předsednictví plně respektuje běžný legislativní postup. Mým plánem je, abychom jakožto zákonodárce dosáhli dohody o celém balíčku během irského předsednictví. A já věřím, že tento výbor náš ambiciozní cíl rovněž podporuje. Pro mě ten cíl jasný v tom, že jakožto zákonodárci musíme dát těm, kteří se podíleli na přípravě programu, nezbytnou právní jistotu, tak, aby mohlo začít nové kolo programu co možná nejdříve v roce 2014. Jak asi víte, tak Rada dosáhla částečného společného postoje u řady důležitých tematických bloků, a to v dubnu, červnu, říjnu a listopadu loňského roku. Věci, které jsou zatím na radě otevřené, obsahují například konečná ustanovení, úvodní ustanovení Evropské uskupení pro územní spolupráci. To jsou tedy eh, věci, o kterých se bude ještě diskutovat a já doufám, že na radě v únoru dosáhneme schody. Ještě bych velice rád ocenil kyperské a také dánské předsednictví za jejich práci a úspěchy, kterých se jim podařilo dosáhnout, pokud jde o komplikované legislativní balíčky. Já chci také připomenout příspěvek polského předsednictví, pokud jde o nasměrování eh, politických záležitostí již v roce 2011. Asi bych měl také ocenit pokrok, kterého se podařilo dosáhnout u legislativního balíčku v parlamentu, kde se domnívám, že váš výbor prokázal že je možné dosáhnout pokroku celé řady legislativních problematik, které do, e, závisejí na schválení víceletého finančního rámce. Pokroku se podařilo také dosáhnout e, v trialogu, který začal oni v, v září. Zejména se podařilo před Vánoce dosáhnout kompromisu o, ohledně strategických programovacích prvků nařízení o společných ustanoveních ASF. E Myslím si tedy, že začínáme celý proces v letošním roce eh, z dobrého výchozího postavení, nicméně nechci podceňovat eh, velikost úkolu, který před námi stojí, pokud chceme tuto komplikovanou legislativní záležitost dokončit, takže tak, aby byly smlouvy o partnerství a operační programy k dispozici v 27 členských státech a posléze v 28 členských státech do konce roku 2014. Všichni se zde podílíme na politice soudržnosti, takže všichni víme, jak důležitá tato politika je. Máme společnou odpovědnost a myslím, že také i sdílenou ambici a chceme dosáhnout dohody co možná nejdříve. My na radě oceňujeme konstruktivní spolupráci parlamentu, která vedla k dosažení kompromisu ohledně strategických programovacích bloků. Oba spoluzákonodárci musí v konstruktivní spolupráci nadále pokračovat, aby jsme práci dokončili. Jménem předsednictví bych vám tedy chtěl říci, že eh, s vámi budu spolupracovat jakožto se spolu zákonodárcem na dosažení a dokončení tohoto úkolu. Budeme pokračovat v trialogu, který eh, byl dobře zahájen za kyperského předsednictví. Jako ve všech vyjednáváních, eh, ovšem je možné, že narazíme na rozdíly mezi stranami, ale musíme se pokusit rozdíly překonat eh, a dosáhnout schody do léta. Já sám i moji spolupracovníci vám za předsednictví budeme kdykoliv k dispozici. Těším se na to, že se s vámi znovu eh, v brzké době eh, ke konci našeho předsednictví setkám a budu vás moci informovat o pokroku. Ještě jednou děkuji paní předsedkyně za možnost vystoupit před důležitým výborem Evropského parlamentu a jak říkáme eh, v irštině víc hlav, víc ví, mohli to tak parafrázovat a v tomto duchu um, chci říci, že se těším na konstruktivní výměnu názoru. Děkuji. Uh, uh, Děkuji mnohokrát, pane ministře, a v souladu s tradicí se zeptám koordinátorů za politické skupiny. Pan Lambert s nádhernou kravatou musí zahájit diskusy. Možná bychom eh, všichni ocenili Eh, jsme všichni ocenili vyslechnout si vás, pane ministře, po Cameronově projevu. A eh, tam bychom museli eh, zaletět, ale tady vás máme přímo v Evropě. Konsistentnost to je zásadní poselství, které slyšíme a také odpovídá našim očekáváním, zvláště pokud jde o náplň práce našeho výboru pro regionální rozvoj. Uvědomujeme si, že toto bude vždycky více než 300 miliard eh, v rámci ESF, Fondu soudržnosti, Fondu pro regionální rozvoj a dalších. to samozřejmě představuje investiční politiku. Ehm, proto jsem rád, že jste nás navštívil a zúčastnil se výměny názoru. My pak můžeme hovořit o nástrojích, které naše legislativa nabízí a které nás jako parlament přesvědčují, přesvědčují další instituce o tom, že je nezbytné urychlit přípravu států na třeba e, smlouvy o partnerské spolupráci, protože v roce 2014 na počátku mm, by jinak jsme zažívali takové ztracené období. Proto si myslím, že je důležité e, práce v této chvíli urychlit. A Jedně tak můžeme dosáhnout pokroku. To je první připomínka. A druhá, eh, ta souvisí s tímto programem. Šlo o to, že jsme eh, že nám chybělo určit, chyběly určité podklady pro jednání zde slyšíme, že respektujete odpovědnost parlamentu jako zákonodárce. Když se zaměříme například na víceletý finanční rámec a vyjednávací balíček, tak eh, něco, co se přímo dotýká našich odpovědností v souvislosti eh, s nařízeními. Tam cítím úlohu parlamentu jako spoluzákonodárce, ale rád bych slyšel také více o radě, jakožto e, spoluzákonodárce, když si uvědomíme několik těchto předpokladů jako podmíněnost, výkonnostní rezerva, stropy a podobně. Máme vždycky prostor pro vyjednávání. A máme tady prostor a pokud je tady určitý čas, tak eh, toho času musíme využít. A měli bychom tedy využít všech těch bodů a klást si otázku, co rada, pokud tedy chce to a to zařadit do víceletého finančního rámce, co se může stát předmětem dalších vyjednávání. Tam musíme samozřejmě finalizovat práci, kterou eh, právě v různých nařízeních děláme. A poslední připomínka, já totiž vím, že chtějí hovořit i kolegové, ehm, synergie mezi fondy. Já myslím, že to má také podstatný význam. Například, když hovoříme o inovační unii, výzkumu, vývoji a podobně. A pokud se zaměřím na diskusi o MFF, víceletém finančním rámci, a sleduji, jak se vyvíjí například obraz, oblast výzkumu a vývoje, kladu si otázky, jaké tematické priority eh, nás čekají, tak samozřejmě mohu očekávat také poměrně velkou synergii v nadcházejícím období u infrastruktury, u školství a to zvláště od regionálních fondů. A dokonce si myslím, že právě to je nezbytné pro naši konkurenceschopnost celosvětově a také pro další generace mladých lidí, kteří jsou nyní mimo trh práce. Jsou tedy důležité body, které bychom měli eh, uchopit a budu vám ještě vám samozřejmě jednou děkuji za to, že jste přišel. A já jsem stejně jako vy přesvědčen, že se vám podaří během šestiměsíčního předsednictví dosáhnout dohody. Nemůžeme totiž v roce 2014 před volbem vystoupit eh, před občany a říci, že ještě v roce 2014 nemáme účinnou a fungující politiku soudržnosti. To je něco, co bychom občanům prostě říct nemohli, to si vůbec nedovedu představit. A za eh, poslední dny vím, že eh, eh, si musíme uvědomit, že nás čeká zasedání summitu 7. 8. února a Právě toto má zásadní význam pro naši politiku. Nemáme politiku soudržnosti z roku na rok. Tak celá jistě potřebujeme finanční prostředky. To je něco, co vždycky žádáme, to má klíčový význam v té rozpravě, ale ten systém se postupně objevuje a systém bude také finalizován. A zda se to podaří včas, já jsem o tom přesvědčen. PP e říká, ano, půjdeme do toho. Děkuji, říká předsedkyně. Doufám, že se vám podaří realizovat, co jste si přece vzal. Vy jste si přece vzal, jakožto člověk, který předsedá trialogu, že toto všechno zvládnete. Ale já myslím, že eh, součástí mm, dobré zjistí nikdy není pocit viny. Nyní to tež za socialisty George Stavrakakis. Pro Evre, agapité, kýrie Θα ήθελα και εγώ τόσο εκ μέρους της συντονίστριας της πολιτικής μου ομάδας, Κωνσταντζε Κρέλ, που dystýchos... δεν... Chtěl bych hovořit jménem paní Konstanz Krell, která se bohužel dneska naší schůze nemůže účastnit, ale chtěl bych také jménem naší frakce eh, srdečně pozdravit eh, vaši přítomnost v našem výboru. Eh, vy přebíráte předsednictví v obtížné době, platí to také pro víceletý finanční rámec, počínaje rokem 2014. V prosinci se konal trilog a bylo řečeno, že společně s členskými státy se musí vyjednávat o programech zúčastněné vlády potom budou moci bezprodleně zahájit přípravy na plánování nového období. To je velice úzká konstruktivní spolupráce, v které bychom velice rádi pokračovali až do léta, abychom skutečně dosáhli eh, schody s parlamenty a s irským předsednictvím. Pane minister, vy jste řekl, že jsou tady velice důležité různé body, které se týkají rozvoje, sociální spolupráce, zaměstnanosti, solidarity. To jsou velice důležité nástroje pro Evropskou unii, protože se zde jedná konec konců o dosažení stability mezi centry a oblastmi v odlehlých částech zemí to je velice důležité pro tvorbu také nových pracovních míst. Chci udělat malou poznámku týkající se vyjednávání fondů s Mezinárodním měnovým fondem. Pan Van Rompuy hraje určitou roli, ale vy jakožto předsednická země máte také svoji roli. A já si myslím, že jsme opakovaně diskutovali a potřebujeme samozřejmě také prvky, které budou zahrnuty do fondu soudržnosti. To je pro nás velice důležité nejenom v našem výboru, ale také v naší skupině. A rád bych od vás slyšel něco bližšího o vyjednávání s Mezinárodním měnovým fondem a fondem soudržnosti. Kromě toho vám skutečně přeji během vašeho předsednictví hodně úspěchu. Přeji všem evropským občanům pod vaším předsednictvím také vše nejlepší. Děkuji za liberály, pan Galani. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád eh, přivítal pana ministra, který byl po mnoho let mým kolegům v Irskem parlamentu. Jsem nesmírně rád, že nás dnes navštívil, aby nás seznámil s prioritami eh, irského předsednictví právě na našem zasedání. A jak správně řekl, právě regionální rozvoj a soudržnost sehrávají důležitou úlohu eh, v hospodářském rozvoji. A pokud se zaměřím na region, který sám zastupuji, pokud se podíváte na mapu Irska, podíváte se na náš region, který je takovou aljaškou Irska, eh, prostě z jedné strany Atlantik, z druhé strany Severní Irsko, eh, což je skutečně eh, zcela území samo pro sebe, kapitola sama pro sebe. Nicméně my jsme získali mnohé eh, z členství v EU. Jsem především těčný za mírový proces. Já jsem tady byl za minulého finančního, pardon, funkčního období, eh, kdy bylo prohlášeno příměří a tehdejší předseda Eh, komisař Jacques Delors řekl, že je důležité reagovat prakticky. A samozřejmě eh, jakékoliv programy v Evropě trvají dlouho, ale přesto tehdy se reagovalo rychle eh, reagoval tím, že se navýšily prostředky v Mezinárodním fondu pro Irsko. Díky tomu vznikla vznikly tisícovky pracovních míst a to všechno sehrálo v mírovém procesu důležitou úlohu. To však nestačilo. Komise s plnou podporou parlamentu, což, byl te, což byla tehdy podpora jednomyslná, zavedly program míru a usmíření. A předpokládalo se, že se finanční prostředky dostanou z jiného programu, jako z Interregu, ale my jsme se poučili z minulosti a všechny finanční prostředky pro mír a usměřování šly z jiných částí rozpočtu. A když se podívám na poslední období 2007 až 2013, tak EU přispěla 275 milionů právě do mírového fondu, kterému se e, nyní říká Peace Tree a když eh, náš eh, prezident hovořil v parlamentu eh, minulý týden, tak zdůraznil, že program Peace 4, čili mír 4, bude také součástí dalších aktivit. Ale ještě jednou, náš severní region v Irsku vždycky byl vnímán jako region pohraniční a proto je velice důležité pro mě, aby právě tento náš region měl k dispozici navýšené finanční prostředky v důsledku investic do eh, v počátcích eh, roku 2000 je náš region vnímán jako rozvinutější, ačkoliv pro běžné občany se kromě infrastruktura v podobě silnic mnohé nezměnilo ačkoliv region je již popisován jako rozvinutější a to vlastně pro nás v důsledku není výhodné, protože naše HDP eh, na hlavu je nad 90 evropského průměru, té evropské 27. A na základě tohoto ukazatele se určuje kategorizace daného regionu. Nesmíme však zapomínat na to, že zaměstnanost v daném regionu patří k nejvyšší nez- nezaměstnanosti. Máme 16,5% nezaměstnanost a zaměstnanost je o 20% nižší, než je evropský průměr. Proto bych na tomto místě rád panu Haulinovi eh, položil otázku nebo takovou prozbu, kdyby mohl ve víceletém finančním rámci pro léta 2014 až 2020 požádat o ustanovení, které by se vztahovalo k podobným regionům, jako je ten náš. Celá jistě se najdou i jiné regiony s podobnými problémy v Evropě, které se potýkají s výraznou nezaměstnaností v souvislosti s krizí, ale současně byly takové regiony nově zařazeny do vyšší kategorie podle HDP. My se můžeme také podívat na precedenční rozhodnutí a my už tady takové precedenty máme, například za leta 2007 až 2014, tam ve 20 zemí existovaly regiony, které byly schváleny pro dodatečné financování či zvláštní financování. Já si myslím, že pokud se takový periferní region v Irsku má dále rozvíjet, a to zcela jistě platí i o dalších regionech v Evropě, tak by se k němu mělo přistupovat individuálně. Rozhodně bychom neměli být penalizováni za volbu referenčního období 2007 až 2009 s tím, že naše situace není až tak růžová, jak to možná vypadá. Proto, pane ministře, budu rád, když to zvážíte, vezmete v úvahu, budu vděčný za podporu parlamentu. Chci vám popřát hodně úspěchů během vašeho předsednictví a doufám, že bude opravdu úspěšné. Měli jsme zatím šest velmi úspěšných předsednictví, tak jsem přesvědčen, že pan ministr Haulin a jeho kolegové že zajistí, aby toto předsednictví bylo stejně úspěšné jako ta předchozí. Děkuji. A nyní pan minister se může vyjádřit k těm poznámkám, které zazněly. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já na úvod poděkuji panu Van za pozitivní přístup a také za odhodlání. S tím, že si uvědomuje, jaké překážky před námi stojí, ale zároveň odhodlaně eh, stanovuje harmonogram a cestu dopředu. Eh, já nebudu komentovat vystoupení pana Camerona, to je něco, co nespadá do mých kompetencí, ale zcela jistě slova britského premiéra posloucháme velmi pozorně. A zásadní fondy, o kterých hovoříme, se eh, týkají toho, že my tyto fondy vnímáme jako fondy investiční. To je důležitá myšlenka. Nejde tedy pouze o přerozdělování finančních prostředků, nýbrž účelové financování a tím účelem je růst, vytváření pracovních míst – a potírání nerovností v Unii. A já jsem to už řekl z osobního hlediska, že je to důležité nejenom z hlediska ekonomického, nejbrž také z politického, že myšlenka soudržnosti, kdy se snažíme pracovat tak, aby byl zaj, byla zajištěna životní úroveň, eh, tak eh, toto bychom nechtěli ztratit a souhlasím v tomto smyslu s panem Van Nestrojem. Z hlediska partnerských dohod, ano, ty postoupily ku předu, přesně tak tomu je a prakticky všechny vlády pracují na individuálních programech. Tak by tomu mělo být, pokud se chtějí zaměřit na konkrétní fondy, tak zcela jistě je potřeba stanovit specifika, ale obecné aspekty jsou již známé. A k těm konkrétním otázkám, které pan Van Nestoroj kladl. Víceletý finanční rámec. A to je otázka, kterou tady kolegové ode mě nalevo, pan kolega Stavraka, zdůraznil. Především když si klademe otázku, jak toto vnímáme z hlediska rady a jak zajistíme pokrok. Já bych vás rád ujistil, že doufáme v uzavření víceletého finančního rámce na zasedání Evropské rady 7.8. To se předpokládá jako pravděpodobný výstup z jednání samitu v únoru. Také vím, že předseda rady se aktivně e, snaží diskutovat s jednotlivými členy s tím, že se o e, tom aktivně diskutuje a zástupci našeho parlamentu pak před tím summitem 4.2. se setkají také s představiteli rady, aby se celá problematika finalizovala. A ze svého pohledu bych ještě doplnil, že předchozí kyperské předsednictví také jasně eh, dalo najevo, že podstatný význam má skutečně věcný balíček soudržnosti, což je důležité pro irské předsednictví. A já bych rád tady upozornil na jednu věc. I když zaznívají hlasy, které hovoří pro spoždění, které by pak umožnilo dosáhnout více. Ne, tak takové to uvažování nedoporučuji a to velmi výrazně, eh, protože jakmile bude balíček stanoven, tak potom specifika legislativních balíčků se musí vrátit sem pro dopracování a pro běžné rozhodování. A parlament, a o tom jsem přesvědčen, bude působit tak pevně jako spoluzákonodárce. To je tedy velký úkol, který nás ještě čeká, ale já doufám, že se nám podaří do této fáze dostat, tak, aby rada, parlament mohli své názory nechat zaznít tak, aby vznikly partnerské dohody, aby existovaly jasné programy, které budou připraveny ke zkuš- spuštění. A poznámka k synergiím. E, to je naprosto relevantní. Vím, že kolega ministr Sherlock se aktivně podílí na programu Horizon 2020. Ehm, existují důležité prvky, které zajišťují konkurenceschopnost Evropy. Evropa musí zůstat středem uh, Eh, inovací. Vím, že komisař Quinn eh, v tomto smyslu je má jasno a trialog se bude také ubírat tímto směrem. Politická konzistentnost, jak zmínil pan Stavraka to je zcela pochopitelné. Děkuji panu Stavrakakisovi za přání úspěchu a velmi se těším na spolupráci. A dobrému příteli a kolegovi, panu Galagarovi, s nímž jsem spolupracoval na půdě irského parlamentu. Vím také, že působil jako vážený ministr v, s jedinečnou znalostí v oblasti rybolovu, což je v Evropě velmi oceňováno. Jeho region Danigol eh, je na okraji Irska, zatímco já jsem na druhém kraji Irska. Jeho region je zvlášť krásné místo a já jsem rád, že si uvědomil historickou úlohu fondů soudržnosti, které pomohly měnit tvář periferních území, jako jsou ta naše, ale pomohly také dalším regionům v Evropě. A právě v těchto úkolech musíme pokračovat, navazovat na ně. A toto poselství by mělo eh, zaznívat i nadále. Měli bychom pokračovat eh, v utváření soudržnosti ekonomicky, sociálně i politicky. A jenom zareaguji na dvě konkrétní otázky. Pan Kalaher hovořil o mírovém procesu v Irsku, který já jsem sám zmínil. A rád bych na tomto místě uznal jedinečný přínos Evropy ke stabilizaci míru na Irském ostrově. Na konci příštího týdne komisař Han eh, oficiálně toto uznání přednese na akci tady v Bruselu. Vím, že tam budete také pozvána, paní předsedkyně, a vím, že řada eh, poslanců z tohoto výboru tam bude poslána, protože to je významný přínos soudržnosti přeshraničně, ale také přes jednotlivé komunity eh, a oblasti se ukáže pozitivní úloha a bude tam tedy také zastoupen premiéra ministr Syrska. A poslední věc, kterou pan Gallagher zmínil ve vztahu k vlastnímu regionu. Já zde zastupuji předsednictví. Nemohu tedy hovořit konkrétně k danému regionu v Irsku, ale myslím, že z úst pana Galahera zazněla důležitá věc v souvislosti s regiony v transformaci. A s ekonomickou krizí a referenčním obdobím. To referenční období nám může nabídnout záběr daného místa, ale nemusí to být konzistentní. E, třeba pokud některý region jde nahoru, nemusí to za pár let platit. A proto s komisí budu o takovém tématu diskutovat. Jsem rád, že i parlament má svůj názor na tuto problematiku. Zcela jistě budou regiony, které v době, kdy se měří parametry, přesáhly těch 90 průměru EU, ale ve skutečnosti ten růst tam není trvalý, e, potřebují ještě podporu, tak právě pro ně můžeme zajistit pokračování podpory. Děkuji. Nyní François Lefonzi. Paní předsedkyně, Vážený pane ministře, skupina zelených by ráda eh, potrhla, že je důležité mít za předsednickou zemi zemi, jejíž, jejímž symbolem je právě zelená barva. To je pro nás samo o sobě velmi povzbudivé. Rád bych také připomněl, když jsem naslouchal vašemu projevu, stejně jako eh, projevu vašeho premiéra minulý týden ve Štrasburku, že eh, máte jasně pro evropskou orientaci, rozumíte evropským záležitostem a v této souvislosti vám velmi důvěřuji. Tuto důvěru vůči vám sdílíme právě v obtížném období, které Evropa prožívá. Myslím si, že je zvlášť důležité, abychom zaznamenali také tu vy, vaši typickou vitalitu eh, a optimismus, které jsou pro vás typické ehm, pro výbor pro regionální rozvoj. Víte, jak obtížná jsou vyjednávání víceletého finančního rámce Eh, zaslýcháváme tedy při kuloárových jednáních, že některé rozhodnutí se možná ještě odsunou, eh, bude záviset samozřejmě na rozhodnutí rady, na rozhodnutí samitu, ale v politice soudržnosti musíme zachovat především novou architekturu, kterou komise navrhla a kterou ověřil parlament, kde budou existovat zprostředkující regiony, Ehm, a která se podle mého názoru osvědčí do budoucna, protože nabídne flexibilitu těm regionům, které zažívají krizi nebo eh, recesy eh, a budou moci reagovat rychleji a zároveň ty regiony, které třeba vyšly z krize, ale jsou stále ještě zranitelné, budou určitým způsobem chráněny, regiony s velkými aglomeracemi a bohaté regiony, které opět zase e, mají velké výhody ekonomicky, tak budou vnímány jinak. A právě vidíme, že Ehm, soudržnost v Evropě ještě nebyla dosažena. To je cesta, která nás ještě čeká, ale právě spolu s Irskem se nám nabízí tedy nová myšlenka a to věnovat pozornost vzdáleným regionům, periferním regionům, protože tam se objevují strukturální znevýhodnění daných regionů, stejně jako u států. To platí eh, periferní postavení si žádá mechanismus trvalé nápravy, tak, aby každý eh, Evropan, který je v takovém vzdáleném, izolovaném regionu, věděl, že eh, má právo, aby se mu dostalo rovného zacházení, stejně jako zbytku Evropy a já v této souvislosti důvěřuji tomu, že irské předsednictví nám pomůže eh, především v této těžké době pro Evropu a přeji vám tedy hodně štěstí a hodně úspěchu. Cornelia Ernst. Nyní Cornelia Ernst. Děkuji srdečně. Chtěla bych jménem pana koordinátora Omaje, který nemůže být přítomen, poděkovat eh, a srdečně vás uvítat v pozici předsednictví rady. A jsem velice ráda, že patříte k těm proevropsky orientovaným politikům. Nevždy se člověk setkává s lidmi z tohoto stanoviska. Bohužel jich v Evropě ubývá. Mám tři body. První bod je samozřejmě víceletý finanční rámec. Víte, že si děláme opravdu velké starosti o tento rámec a když se podíváme do vyjednávání rady, tak zjišťujeme, že Německo, Velká Británie a ostatní země se vlastně předhánějí, pokud jde o eh, zkracování a redukování prostředků, ale pak samozřejmě, jak tomu přijdou další evropské státy, eh, které by se přidávaly. Pak se tedy ptám zcela konkrétně na irskou pozici, protože Irsko připravuje další redukce. Vaše ministrině v lednu řekla, že dalších 15 až 20 miliard eur bude muset eh, být eh, zredukováno. My jsme dostatečně pragmatičtí a skutečně skutečně to tak musí být. To byla její formulace. Můžete něco říci, pokud jde o irské stanovisko k tomuto snižování prostředků? Chcete se toho závodu účastnit a nebo předložíte jiný návrh? Druhý bod. Já také pocházím z regionu, který není příliš bohatý. I když pocházím z bohatého Německa, máme tady velice rozdílné regiony. Já pocházím ze západu Saska. Je to oblast, která hraničí s Českou republikou. Měli jsme také mezi 20 až 25 nezaměstnanost v 90. letech a my jsme vlastně považováni za přechodný region a dostáváme mnohem méně e, prostředků, nejenom jakožto bývalé východní Německo, kterého se to týká. Týká se to třeba dalších 55 regionů a to je pro nás opravdu katastrofický scénář, protože infrastruktura na těchto prostředcích závisí. Možná byste mohl něco říci k těm přechodným regionům. A poslední bod pořád se hovoří o odbourávání byrokracie. byrokracie. Já vím, co to je byrokracie, to už je v mé zemi zcela známé. Vidíte tady nějakou šanci v oblasti politiky soudržnosti, že by došlo alespoň k odbourání některých byrokratických jevů? Děkuji. Thank you, Vladimir. Děkuji, nyní pan Maňka. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, až jsem, když jsem slyšel váš projev, tak jsem si vzpomněl na výrok Ralfa Emersona, který řekl, nic velkého nevzniklo bez nadšení musím potvrdit, že i já jsem si vzpomněl na to, když jsem dělal primátora ve svém země, eh, městě a když jsme získali významného investora, tak mi za pár měsíců řekl, hlavní, proč jsme k vám přišli, bylo vaše nadšení. Já teď věřím, že nejenom v Evropském parlamentu a v našem výboru eh, tento přístup bude určitě rozhodující a to platí také pro radu. V roce 2009 jsem byl byl v Irsku. Tehdy jsem byl zpravodajcem pro rozpočet EU na rok 2010. Tehdy jsem se setkal se zástupci vašeho ministerstva financí a získal jsem informace o tom, že Irsko nejlépe čerpalo prostředky z fondů ze všech zemí Evropské unie a setkal jsem se se stejným nadšením, které jsem pocítil i dnes z vašich slov. Chci se zeptat, jak se vám to podařilo čerpat tímto způsobem prostředky. U nás dnes vádnou různé názory. Mají si regiony sami spravovat tyto fondy, nebo to má dělat stát a pokud ano, tak jak? Jsou to diskuze, které stále probíhají. Já jsem předsedou samozřejmě samozprávy kraje v mé zemi. Probíhají ta jednání a vaši kolegové mi tehdy řekli, my jsme úspěšní proto, protože jsme malá země a dělali jsme všechno centrálně přes ministerstvo financí. Pokud jste měli velice dobré manažery, tak jste to takto mohli dělat. Říkám to proto, protože e, bude velice dobré, když se nám v budoucnu podaří využít vašich zkušeností i v oblasti čerpání z evropských fondů. Děkuji. Minister, to... Pane ministře, Chtěl byste nyní reagovat? Thank you. Ano, děkuji. Tak nejprve bych chtěl říci, že skutečně zelená je eh, symbolem Irska, tráva je zelená a proto i naše hovězí maso je velice eh, kvalitní díky našim zeleným pastvinám. Takže vy jste tady hovořili o určitých obavách, pokud jde o diskuze o víceletém finančním rámci. Já jsem se o tom zmínil, zmínil jsem naše očekávání, pokud jde o začátek února. 7. 8. února se setkává rada a vím, že pan předseda, pan Rompoy, má dojem, že je možné dohodu uzavřít. Samozřejmě, že posléze eh, vás budeme muset požádat o souhlas, ale myslím, že tím bychom měli k dispozici základní složku eh, víceletého finančního rámce a já myslím, že na základě toho vznikne i silný kohezní balíček, což už spadá do mojí působnosti. Věřím, že tedy dohoda je dosažitelná a, dosažeta, a dosažena bude. Vy jste hovořili o evropském projektu, o optimismu. I já sám jsem optimistou a myslím si, že i celé Irsko je optimistickou zemí, ačkoliv jsme si prošli v posledních třech letech nesmírně těžkým obdobím. Bylo to i obtížné období mého politického života, ale my jsme se zaměřovali na podstatné záležitosti, na níž by měl být založen další eh, růst. Snažili jsme se do budoucna vytvořit jiný hospodářský model, který bude nejenom vycházet z bankovnictví a spekulací, nebude se opírat o tyto sektory, ale spíše o inovace, o vývoz. A myslím, že naše úsilí se daří. Nechce tady zneužívat eh, Eh, svoji pozici jakožto eh, předseda eh, rady, ale myslím si, že budeme v tomto potřebovat ještě další pomoc. Přesto cítím jistý optimismus, pokud jde o budoucnost Irska i budoucnost Evropy. Samozřejmě, že se ozývají i nesouhlasné hlasy, že je potřeba znovu položit základy evropskému projektu, politickému projektu, významnému politickému projektu projektů eh, v dějinách. Hovořili jste o tzv. zprostředkujících regionech a tady se mi líbí ta metafora a absorpce eh, šoku. Domnívám se, že cesta soudržnosti je skutečně dlouhodobou cestou, kdy se snažíme zajistit, aby nikdo nezůstal stranou, nikdo nezůstal pozadu a máme k tomu eh, nástroje k dispozici, ačkoliv jsou to nástroje složité, a rozhodují o nich i volení zástupci tady v Evropském parlamentu, kteří mají dbát na to, aby ty, tyto nástroje odpovídaly potřebám. Chápu problematiku periferních regionů, protože i Irsko je považováno za ostrov ostrova eh, kontinentu. Takže chápu tuto problematiku. Periferní regiony skutečně eh, se zasluhují a jsou po zásluze zmíněny konkrétně v zakládající smlouvě a eh, žádají si zvláštní péči, pokud jde o finanční nástroje, o nichž tady diskutujeme. Pokud jde o to, co řekla paní Ernst k tomu víceletému finančnímu rámci, a konkrétně k irskému postoji, eh, zde bych asi řekl tolik. V podstatě budu parafrázovat to, co řekl irský premiér, že, premiér, že Irsko si přeje řádně eh, financovanou fungující Evropskou unii s různými prioritami, která bude spravedlivě distribuovat a zdroje a bude se soustředit na růst a pracovní místa. A k tomu bych asi doplnil, že Evropská unie proto potřebuje rozpočet, eh, který tomu bude odpovídat. A to je naším úkolem během irského předsednictví, abychom toto maximálně zajistili. Jsme jednou ze 27 členských států, ačkoliv eh, teď předsedáme Radě ministrů, ale z krátkodobého hlediska je jasné, že potřebujeme účelný vyhovující rozpočet. Kromě toho eh, souhlasím s tou důležitou poznámkou o chudších regionech eh, v bohaté zemi. To je eh, velice často pravda. Platí to pro řadu regionů, které mohou být znevýhodněny zeměpisně, z historických důvodů v rámci určitého členského státu. To je třeba uznat a nezapomínat na to. Dále jste hovořila o redukci administrativy, byrokratické zátěže. Já jsem se zmiňoval o jedné věci na začátku svého vystoupení, že jsme v Irsku vytvořili moje ministerstvo jakožto zcela novou funkci, nový úřad, mám na starosti veřejné výdaje, tím pádem mám vlastně na starosti veškeré veřejné výdaje, ale odpovídám také za reformu, protože my pevně věříme, že nejprve je třeba přistoupit k reformě veřejných služeb, k tomu, Eh, je potřeba reformovat jejich fungování, aby odpovídali našim skutečným eh, potřebám, abychom se vyhnuli plítvání a abychom zajistili, že peníze daňových poplatníků jdou tam, kde jsou potřeba. Chceme zajistit, aby to, co jsme udělali před 50 eh, lety, se zbytečně neopakovalo, pokud to již nevyhovuje, jenom proto, že už je to dnes pro nás rutina. Usilujeme mimo jiné také o zjednodušení byrokratické zátěže, o její snížení a chceme to udělat soudržným, konzistentním způsobem, tak abychom dostali všem svým právním závazkům a veškeré své odpovědnosti. K tomu, co říkal pan Maňka, eh, děkuji vám, pane poslanče, za vaše vyjádření ohledně nadšení. Já si myslím, že to nadšení Eh, je, se vám určitě podařilo předat k vaší konkrétní otázce, která se týká toho, eh, zda by se eh, tato struktura kohezní politiky měla řídit centrálně či regionálně. To je skutečně nesmírně důležitá záležitost a rozhodnout o ní musí jednotlivé členské státy. Tady záleží hodně na velikosti a moje zkušenost je z Irska, tedy z malého členského státu a my v tuto chvíli máme programy pro dva regiony, pro eh, jeho východ, eh, což je více rozvinutý eh, region, a severozápad méně rozvinutý region. Mezi oběma jsou tedy podstatné rozdíly. Centrálně probíhá monitorování a koordinace. Toto nám v Irsku funguje dobře. Dále eh, se nám eh, osvědčila také investice do lidských eh, zdrojů na místo čistě investic do infrastruktury. Každopádně je na českém státě, aby se rozhodl, která struktura bude pro něj vyhovovat více, zda centrální či decentralizovaná. Paní předsedkyně, děkuji. Mám další čtyři řečníky na seznamu. Chci se zeptat, jestli se chcete ještě někdo další přihlásit do diskuze, jinak bych totiž řečnický seznam uzavřela. Takže nyní tady mám pět řečníků, možná si vyslechneme všech pět najednou. Nejprve pan Viktor Boštěnar. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane ministře. Mám eh, tu výsadu, že jsem se s vámi už loni mohl setkat a tak eh, jsem velice rád, eh, že vás tu dnes společně s vašimi spolupracovníky znovu vidím. Velice jsem rád naší vzájemné spolupráci a vztahům, které jsme navázali. Irské předsednictví eh, začíná v okamžiku, kdy Evropa si připomíná 50, 50 leté výročí eh, eh, zakládající smlouvy. A já jsem viděl na televizi Arte teď nedávno film o Adenauerovi a myslím si, že z toho Eh, co, se tam, co tam zaznělo v tom, co jste říkal vy, je mnoho společného, protože my teď potřebujeme nejenom odhodlání a vizi, ale potřebujeme také si pro Evropu stanovit eh, ambiciozní cíle. A je to přesně to, o čem jste mluvil i vy sám a o čem hovořil irský premiér minulý týden eh, ve Štrasburku. Vaše vystoupení velice vítám, protože ukazuje, že jste oddáni, odhodláni a že představujete zemi, která sama pozitivně čerpala z fondu a politiky soudržnosti, takže ze své pozice nás můžete velice dobře informovat o přínosech politiky soudržnosti, protože v radě je to přesně to místo, kde se bude odohrávat bitva za rozumný rozpočet a kde jsou lidé, kteří jsou posedlí úspornými opatřeními a škrty a kteří se budou snažit umlčet naše hlasy ve prospěch společné Evropy, kterou zastáváte i vy. Já jsem přesvědčen o tom, a dokládá to i obsah vašeho dnešního vystoupení a diskuze, která jsem vedla s vašimi spolupracovníky, že trialogy, jichž se budu účastnit jakožto zpravodaj pro Fond soudržnosti, že tento trialog bude velice dobře připraven, že bude trvat jistě krátkou dobu, bude dobře zacílen a že na konci společně s kolegy dostaneme to, co si přejeme. To znamená legislativní návrh, který přijde včas, bude dobře zpracován, připraven a prokáže integrovaný přístup, který umožní politice soudržnosti, aby byla řádným způsobem realizována, a to již od 1. 1. 2014. Jak víte, tak pan předseda Martin Schulz eh, a další významní Eh, poslanci, kteří se věnují rozpočtu a dalším důležitým politikám eh, v Evropě, opakovaně říkali v parlamentu i jinde, že nejsme ochotni přistoupit eh, na příliš velké kompromisy v parlamentu, pokud jde o rozpočet a že nebudeme váhat nevyhovující rozpočet odmítnout. A tak se chci zeptat, zda se přidá jirské předsednictví k postoji Evropského parlamentu. Ale nám nejde primárně o to návrh na rozpočet odmítnout, či návrh eh, víceletého finančního rámce odmítnout. Naším cílem je společně bojovat a zasadit se o Evropu, kterou si přejeme. Proto se ptám, zda se k nám přidáte v této zásadní bitvě o budoucnost Evropy. Děkuji, Viktore. Nyní Nichols, prosím. Pane ministře, je velice hezké, že jste tady dnes mezi námi. Je to pro nás velice důležité, že jste převzali eh, v době krize předsednictví až eh, do voleb bylo možno se zájmem konstatovat, že v podstatě předsednické země mají určité programy, které ukazují občanům, že potřebují Evropu nejenom, když se jim daří dobře, ale především, když se nalézají v krizi. A Evropská unie je schopná se přizpůsobit těmto krizovým dobám. V květnu 2014 budou volby do Evropského parlamentu. A budeme my do té doby schopni vysvětlit lidem, eh, proč je nutné jít eh, k volbám? Já si myslím, že to bude nejlepší best banding v této souvislosti. To samozřejmě znamená rozumně vydávat peníze, znamená to také, že evropský rozpočet bude mít potřebné prostředky a bude muset také mít potřebné nástroje. Vzhledem k hospodářské krizi nemůžeme eh, evropské prostředky dále škrtat. My potřebujeme tyto prostředky také vydávat, abychom dosáhli našich cílů Evropa 2020. Musíme bojovat proti nezaměstnanosti, vytvářet nová pracovní místa, bojovat proti chudobě, kterou jsou ohroženi především mladí lidé. Eh, tak tomu je v mnoha zemích. Komise, Mezinárodní eh, měnový fond a tak dále. Tam jsme viděli, že všechna tato úsporná opatření ukazují, že vytčeného cíle nebylo dosaženo. Čím více se bude šetřit, tím to bude v zásadě horší. A v rok 2012 ukázal, že občané eh, prakticky mají eh, velkou zadluženost. Vlastně, že jsou všichni občané zadluženi stejně. Tady nejsou vůbec žádné výsledky, žádné kladné výsledky a je třeba situaci změnit. A je třeba učinit příslušná opatření proto jsem byl toho názoru a nadále toho názoru jsem, že musíme investovat. Investice potřebujeme na odstranění problémů spojených s krizí. To je rozhodující a nesmírně důležité a proto musí být programy dotovány odpovídajícími prostředky, aby bylo možno eh, programy v těch členských státech skutečně zrealizovat. Příklad z našeho výboru. Problémy 1,5 milionu osob nebo možná ještě většího počtu osob, které jsou ohroženy velkou chudobou a nemají vůbec žádnou možnost najít nějakou práci. Já si myslím, že určitě budete vědět, že když budeme investovat, tak můžeme proti těmto problémům něco podniknout. Musí to být také spojeno s zabezpečením zdravotní péče. Jak už jsem řekl, investice do sociální politiky, regionálního rozvoje a tak dále jsou nesmírně nutné, ale myslím si, že potřebujeme také politiku pro boj proti nezaměstnanosti. A na závěr chci ještě říci, to určitě budete vědět sám. Přicházíte také z ostrovní země. Pro Evropskou unii je nesmírně důležité, aby i ty malé ostrůvky s malým počtem obyvatel eh, kde jsou ekonomické podmínky obzvláště obtížné, aby na tyto ostrovy byl brán také zřetel. A já vám děkuji, pane předsedo, předem za vaši iniciativu ve prospěch ostrovů. Děkuji, paní Rekanen. Ano, děkuji, paní předsedkyně, děkuji pane ministře, za vynikající úvod k tomuto tématu. Děkuji vám také za vaši angažovanost a rychlý nástup do vaší funkce. Pokud jde o diskuze o politice soudržnosti, hodně v této souvislosti hovoříme o investiční politice, o financování a já jsem tedy velice ráda, že jste se do tohoto seriózně pustil a že hodláte obhajovat politiku soudržnosti v Radě ministrů a také při vyjednávání o financích. Nyní se chci zmínit o aktivní spolupráci. V našem výboru jsme o tom hodně hovořili a myslíme si, že je to velice důležité, pokud chceme nabídnout Evropě přidanou hodnotu. Když se podíváme na vyjednávání o víceletém finančním rámci, postoj parlamentu je, že chceme 7 pro regionální spolupráci a programy v této oblasti. A zdá se, že komise a rada nejsou až tak ambiciózní jako, jako Evropský parlament, pokud jde o míru financování. A tak se chci zeptat na váš názor. Co si myslíte o financování regionální spolupráce? Myslíte si, že budete schopen obhájit eh, zmiňovanou úroveň eh, závazku vůči komisi, která eh, obhajuje 3 Paní předsedkyně, nyní Jan Olbricht. Ano, děkuji. Já bych velice rád poděkoval panu ministrovi eh, za vaše vystoupení. Vy jste nabídl skutečně velice pozitivní náhled na situaci. Myslím si, že erské předsednictví eh, se může zasadit především o vyjednávání eh, balíčku ohledně kohezní politiky. Neskrýváme, že toto je pro nás velice důležité a že můžete eh, samozřejmě nabídnout i svůj vlastní pohled, eh, protože pocházíte ehm, eh, ze země, která se obeznámila s politikou soudržnosti velice dobře. Můžeme tedy očekávat určitý způsob vedení pracovní skupin v Radě ministrů. Máme tedy spoustu otázek, které se týkají především vyjednávání a to doufám, že bude postupovat eh, rychle v příštích měsících. Jsou tu věci, mám silnější stránky a slabší stránky. Já věřím, že vy vždy budete proto, aby politika soudržnosti eh, nikdy nebyla odsunuta mm, stranou. Nám samozřejmě záleží na věcech, eh, které jsou v naší kompetenci. V té souvislosti máme očekávání a tato vyjednávání speciálně sledujeme. Aniž bych zabíhala do podrobností, zdůrazním jednu věc. Vy jste hovořil o polském předsednictví ve svém vystoupení. Já jsem sám z Polska, tak eh, proto si dovolím eh, na toto poukázat a my jsme ovlivněni možná tím irským přístupem a myšlením a reciprocitou, ale zkrátka polské eh, předsednictví eh, bylo v neustálém kontaktu s parlamentem. Jednali jsme vždy nesmírně transparentně, to znamená, že zástupci polského předsednictví byli v podstatě neustále přítomni tady na zasedáních našeho výboru informovali nás, eh, průběžně informovali a tak pokud bych mohl něco navrhnout jakožto inspirace z polského předsednictví, tak je to právě ta transparentnost při eh, vzájemném jednání, při vzájemném informování, zvláště když eh, nastane obtížná situace. A také se chci zeptat na jednu věc, o které jste se zmínil ve svém vystoupení. Představme si, že by eh, bylo v únoru dosaženo dohody. Řekněme, že takto by to bylo, tak se chci zeptat, jaký máte politický plán. Chcete všechno, co se týká RDF, eh, eh, kohezní politiky, strukturálních fondů, eh, dokončit ještě za vašeho předsednictví do léta, to znamená uzavřít celý tento balíček. Máte takovýto politický plán nastavený? Myslíte si, že je možné něčeho takového dosáhnout na pracovních skupinách a také v rámci trialogu? To je moje jasná otázka. Samozřejmě chápu, že mi to nemůžete říct s jistotou, ale jenom jestli to takto politicky zamýšlíte. Nyní pan Mikolášik. Mulțumesc, doamnă președintă. Eh, domnule ministru, domnule președinte. Pane předsedo rady, já si vysoce vážím startu irského předsednictví. Přeju vám hodně úspěchu. Také vysoce hodnotím vaše prohlášení v tom smyslu, že Irsko si přeje také dobře financovanou Evropskou unii. Soudržnost nesmí nikoho nechat na půli cesty. Soudržnost představuje určitý nástroj investic pro hospodářský růst. Dostali jsme ovšem v posledních měsících informace, které souvisejí s tím, že rozpočty mají být kráceny. Já pocházím z Rumunska, je to východní členská země. Přátelé, koheze, tedy politiky soudržnosti, bývalé východní země mají velká očekávání spojená s touto politikou v této velice komplikované době. Jak vidíte budoucnost politiky soudržnosti po roce 2013 pro státy z východní Evropy? Především pokud jde o regiony konvergence jak eh, najít východisko z tohoto dilematu, abychom nikoho nenechali na půli naší společné cesty. Ještě jednou vám děkuji. Josef Matl byl posledním řečníkem, pane ministře, nyní máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a chci poděkovat všem kolegům za Ehm, zajímavé připomínky a velmi užitečné postřehy ke společnému programu, který zcela jistě máme. A chci také zmínit naše diskuse z minulého týdne, pane Bastenáru. Ehm, děkuji vám za otevřenost z tehdejší doby. A také jste tady zmínil důležité věci. 50 ehm, let od Elizejské smlouvy slovíme a 40 let od vstupu Irska do EU. Ono to ani nevypadá, že uplynulo tak dlouhá doba, ale pro Irsko to mělo transformující význam. Irsko původně e, závislá země, země, která zcela závisela co do exportu a podnikání na Británii, ale také kulturně závislá na Británii. Právě Unie otevřela historické bohatství Evropy a pro náš sociální a hospodářský rozvoj za těch 40 let naše členství v EU mělo obrovský význam a to si musíme připomínat. Rozhodně se tímto způsobem neomlouváme za vysoké ambice. Ty ambice potřebujeme, i když se nám třeba někdy nepodaří je uskutečnit. Relativně nedávno jsem si opět četl projevy eh, otců i matek, zakladatelů i matek zakladatelek Unie. Eh, já jsem to řekla jenom proto, abyste mě neobvinili ze sexismu, ale eh, byli to hlavně otcové zakladatele. Ale inspirace generací roztržené válkou, tak jak ji zažili, právě tuto inspiraci si dnes potřebujeme, abychom opět zažehli vizi společné cesty, i když ta cesta bude dlouhá. A důležité je, co tady pan Bastenaro řekl z hlediska legislativy. Ehm, ačkoliv chceme být vizionáři, a kolega a přítel, který působil jako ministr v době mého působení ve vládě, který je nyní prezidentem Irska, eh, vyrazil na sympozium ve Spojených státech amerických, a tam se popsal, svoji úlohu popsal jako irský ministr pro fantazii, pro představivost. A myslím si, že to rozhodně neškodí, protože vizí není nikdy dost. Ale zároveň jsme praktičtí. Nemá totiž smysl mít velké vize, pokud je nedokážeme konkretizovat a dělat to každodenní drobnou práci. A to je něco, co si musíme připomínat, když hovoříme o vhodné legislativě právních předpisech pro soudržnost. Já bych tady ještě zmínil eh, záležitost, kterou zmínil nejen pan Bastenaro, ale i další kolegové ve vztahu k rozpočtu. Vůbec myšlenka toho, jaký postoj bude zastávat Irsko, pokud by byl rozpočet zamítnut. Já doufám a očekávám, že dojde k vyrovnání, že se nabídne řešení, s nímž budeme moci žít. Ono nejlepší bývá nepřítelem dobrého. Pokusme se tedy o dobrou dohodu, přijatelnou dohodu o víceletém finančním rámci. Ehm, ne všichni s tím budou zcela spokojeni, ale eh, pokud třeba nás to neuspokojí ten daný den a řekneme si, tak odcházím od stolu, tak nemáme žádnou záruku, že nějaké budoucí řešení bude uspokojivější. Spíše se dá čekat opak. Ehm, řeckému kolegovi bych rád, Kristofelos, Kristofelosovi, já si musím ještě trošku pocvičovat řečtinu a já, já myslím, že vy jste tady položil velmi zásadní otázku eh, pro demokraty. Vzhledem k tomu, že existujeme jakožto poslanci jenom z vůle lidu, jaké poselství lidu neseme. Ehm, když nás vyslali do instituce, jako je Evropský parlament, co jim e, můžeme nabídnout? Já tomu rozumím. Ale rozumím také, jakožto irský ministr, který odpovídá za rozpočet, tak rozumím možná ještě více, co znamená utahování opasků, co znamenají úsporná opatření, jak to může otřást důvěrou lidí v demokratické instituce. A právě proto e, musíme držet ta úsporná opatření na úzdě. E, musíme je zmírňovat strategií pro růst, investice a pracovní místa. Eh, strategii, která bude přesvědčivá a právě takový dialog jsem již s komisí vedl. A to nejen ve vztahu k vlastní zemi, ale k Unii jako takové. A já jsem eh, si zaznamenal připomínku o ostrovech, která je podle mého názoru na místě. Paní Manner zmiňovala investiční politiku eh, a konkrétně regionální spolupráci a jak jaké rozpočtové částky by na ní mohly být vyčleněny. Ano, rozumím vašemu dotazu. To také odrážely diskuse, které jsem vedl dříve. Rozumím tomu, o co vám jde a vašim argumentu také. Pane Olbrichte, k vaší poslední otázce která se týkala toho, co já očekávám jako závěr, výstup irského předsednictví v těchto balíčcích. Já očekávám, že se nám podaří do konce našeho předsednictví dokončit vyjednávání. Potřebuji vaši pomoc, vaše jednání, vaši spolupráci, vaši trpělivost, abychom tu cestu mohli urazit spolu, abychom tento balíček mohli převést do právních předpisů, což pak umožní členským státům dosáhnout pokrok a přesunout se hladce do nové struktury, která bude platit od 1. 1. příštího roku. Také chci zdůraznit, že máte naprostou pravdu, to nejdůležitější, co může předsednictví udělat, je sehrát technickou úlohu. Samozřejmě můžeme se věnovat vizím, ale právě technické detaily, technický postup, to má zásadní význam a má to také obrovský význam a my se tomu budeme opravdu náležitě věnovat tak aby ty technické kroky byly učiněny kompetentně. E, v této souvislosti se učíme o technické kompetence otevřenosti e, právě polského předsednictví. Velice se těším na návštěvu polské e, ministrině v Dublinu, protože i od ní se v mnohem poučím. Pan Matula z Rumunska. Úloha soudržnosti. Jakožto nástroj růstu a vytváření pracovních míst, a to jsem mnohokrát zdůrazňoval, položil jste mi těžkou otázku, pokud jde o očekávání. Protože očekávání musíme vždycky přiřazovat k realitě rozpočty nejsou nekonečné, nemůžeme splnit úplně všechno, nemůžeme eh, vyhovět úplně každému a zároveň by nebylo správné vzbuzovat v lidech nerealistická očekávání. Ale jak řekl pan van Nesterhoj, máme poměrně podstatný finanční balíček a naším úkolem je eh, jej uspořádat tak, aby to mělo smysluplný dopad na životy občanů těch téměř 28 států a nevím, kolika regionů, eh, kolik regionů to bude s eh, přidružením Chorvatska, se vstupem Chorvatska. V každém případě děkuji za spolupráci. Budu se k vám vracet. Doufám, že se k vám budu moci vrátit se zprávou um, o skutečném pokroku, když uzavřeme trialogy. Thank you, minister, uh, very much, uh, and I... Děkuji vám, pane ministře. A rozumím tomu tak, že také vidíte to, že parlament je vaším partnerem, který má stejné cíle, a to nejenom dovést vás ke konci vašeho předsednictví úspěšně, ale také dlouhodobě spolupracovat, tak aby vznikl dobrý balíček politických opatření, tedy nejenom finančních prostředků, ale něco, co bývá často důležitější Ehm, než finanční prostředky. Právě politiky a strategie jsou tím, co může přinést strategii, růst a pracovní místa. Také se budeme těšit na vaši další návštěvu na konci předsednictví. Doufám, že přinesete dobré zprávy, alespoň dostatek dobrých zpráv, abychom byli spokojeni. Rozhodně vás pozveme, tak jako tak, ať tomu bude jakkoliv. A děkuji vám tedy za vaše vystoupení a děkuji také za to, jak vedete eh, s vašimi kolegy vyjednávání. Nechám vás pokračovat v jednání, vážení kolegové. Teď máme práci, máme tedy ještě bod 7, který nám zůstal z dopoledního zasedání tak proto chci zahájit u navrhovatele na Olbrichta absolutorium 2011, souhrný rozpočet EU. Já máte slovo. Yes, uh, <clears throat> thank you. Uh, we are... Děkuji. Jak už to obvykle bývá, touhle dobou ocitáme se uprostřed procesu absolutoria, který eh, je především záležitostí výboru pro kontrolu rozpočtu a my Jakožto výbor pro regionální rozvoj obvykle zpracováváme návrh stanoviska k zprávě účetního dvora. Náš eh, názor eh, a stanovisko je poměrně stručné podle pravidel parlamentu, eh, kdy vycházíme z informací účetního dvora. Kdybych to měl říct politickým jazykem, tak jsou samozřejmě různé způsoby, jak můžete použít eh, ty též údaje. Naše kolegové z jiných výborů, kteří nejsou tolik nakloněni regionální politice, jistě použijí stejné údaje pro to, aby řekli, že situace je nadále špatná, chybovost je stále velká a tak dále. Ale v naš, ve stanovisku, které navrhuji za náš výbor já, je náš postoj jasný těch šesti bodech, které navrhuji, chci říci, že ačkoliv se stále chyby vyskytují, přesto bychom si měli být vědomi toho, z čeho chyby pramení. Proto je důležité, a to tady zkouším zdůraznit, eh, říci, že se jedná o problém eh, zadávání veřejných zakázek, což je obvykle problém členských států. Kromě toho je potřeba říci, že je tady eh, pozitivní změna v politice soudržnosti oproti jiným evropským politikám. A samozřejmě, když si projdete zprávu účetního dvora, tak tam najdete čísla, která dokládají, že v ERDF došlo k jasné pozitivní změně, pokud jde o chybovost. A proto v prvním bodě svého stanoviska uvádím, že chybovost eh, se postupně snižuje a To se týká také metody, která byla použita pro analýzu. V bodě 4 eh, hovořím o problému chybovosti, kterou uplatňuje účetní dvůr a předpoklad chybovosti 2% a nikoli v 5%. Se vzpomenete, tak eh, v těch dřívejších auditech obvyklá chybovost, která byla přijatelná, byla chybovost ve výši 2%, což eh, u společného sdílení politiky soudržnosti není snadné dosáhnout, takže ten obvyklý práh účetního dvora 2% není snadné naplnit. Také zdůrazňuji další prvky, konkrétně metody, které používá Evropská komise pro zavedení akčního plánu před několika lety. Jde o e, zvýšení počtu přerušení vyplácení peněz či pozastavení výplaty peněz. E, opět e, Samozřejmě, že členské státy takové kroky nevítají, zvláště v tom novém období, kdy navrhujeme ještě mnohem přísnější postupy pro automatické přerušení výplaty prostředků. Takže já se zde snažím zdůraznit, že všechny tyto procesy postup pokračují. Přesto se účetní dvor domnívá, že neexistují ujištění o tom, že chybovost se zlepší eh, díky novým metodám. Takže účetní dvor vypadá, že stále není přesvědčen o nových metodách, eh, o tom, že jejich zpřísnění změní chybovost k lepšímu. Já se ovšem obecně myslím, že toto stanovisko by mělo ukázat, že jsou tu i pozitivní tendence, navzdory tomu, že některé problémy přetrvávají, ale jde zejména o zadávání veřejných zakázek v členských státech, ale že pokrok tady je, my ho samozřejmě pozitivně vítáme. To je politický signál, který chceme vyslat za výbor pro regionální rozvoj. Chceme říci, že problémy chápeme, vidíme je, nepřehlížíme je, vidíme tam tu chybovost, ale že by eh, to nemělo měnit náš přístup k politice soudržnosti. Jak už jsem tedy řekl na začátku, stejná čísla lze samozřejmě interpretovat různým způsobem. My ovšem nechceme interpretovat a negativně. My jsme politici ve výboru pro regionální rozvoj, prosto jsem svůj, eh, svoje stanovisko na sepsal takto. Není Derek Von, ten tu není, François Alfonsi, prosím. Oui, merci, ma président. Děkuji vám, paní předsedkyně. My sdílíme eh, v zásadě eh, ty postřehy pana zpravodaje, které tady zazněly a vnímáme tuto dynamiku jako velmi pozitivní. Já si myslím, že je potřeba podtrhnout mechanismy, které se zavádějí pro systematičtější postup, abychom mohli lépe kontrolovat jednotlivé složky. Je to také požadavek na to, aby eh, právě evropští občané měli ujištění o tom, že se prostředky používají náležitým způsobem, že jsou respektovány a dodržovány postupy eh, v jednotlivých eh, osách a podobně. A já bych také rád panu zpravodaji do, řekl eh, k bodu 5, eh, že mě zarážel eh, smysl těch poznámek. Já myslím, že obecně to platí, že jsme trošku dál, musíme ověřit mechanismus nápravy, který je podstatný a myslím si, že tady možná částečně spochu nespochybňuji formulaci bodu 5. Rozhodně to bude ještě záležitostí diskuse, abychom věděli, co vlastně máme zkoumat. Jinak bych řekl, že u zbytku té zprávy problém nemáme. Děkuji, pan Toiler. Děkuji mnohokrát, Danuto, milí kolegové a kolegyně. Nejprve srdečně děkuji panu zpravodaji a panu Olbrichtovi za názory z hlediska frakce ALDE. Můžeme nejprve konstatovat, že to, co je ve výroční zprávě účetního dvora, pokud jde o chybovost, tak ta chybovost je opravdu velká i nadále, ale pozitivně hodnotíme, že to přece jenom kleslo. Pokud jde o politiku soudržnosti, vždycky budeme poměřováni touto chybovostí. Příčina eh, podle nás je v tom, aby se nám podařilo v budoucím období eh, snížit tuto chybovost a to pan zpravodaj právě řekl 25 těch postupů, to byly chyby, které byly z minulé doby. To je z částí součást národního práva, ale účetní dvůr samozřejmě musel toto tady zmínit. Tím je samozřejmě také požadována silnější odpovědnost členských států. 80% to je v jejich, tě pokud jde o ty prostředky, to je v jejich zodpovědnosti. Pokud jde o informace, my jakožto parlament v trialogu jsme mohli dosáhnout toho, že možnost administrativy tady byla vytvořena a zjednodušena s určitou paušalizací. Mohu teď říci, že to musí být naším společným úkolem i v oblasti politiky soudržnosti, tak abychom toto zjednodušení zrealizovali. Pokud jde o udělení absolutoria, o které se tady jedná, byl bych rád, kdybychom mohli dosáhnout většiny pro podporu účinné kontroly v budoucnu, abychom eh, se dívali nejenom na právní konformitu, ale abychom se také podívali na to, zda dosaž- prostředky přispěly k dosažení cílu. Například eh, právně konformní může být výstavba letiště, ale pokud se později letadla nebudou eh, na tomto letišti vyskytovat a nebude letiště fungovat, tak si myslím, že budeme vidět, že se ty prostředky mohly vyložit smysluplněji. Takže například Španělska se také ukázalo, že eh, byl v kam kampamendu vystavěn suchý dok za 16,5 milionu subvencí a tento suchý dok se doposud nepoužívá. A musí tady existovat možnost, když se tyto prostředky nepoužívají správně, že to povede k určitým konsekvencím, protože jinak se vydáváme nebezpečí, že v budoucnu chybovost bude dokonce honorována. Já si myslím, že by se tento bod měl vrátit do našich diskuzí také tím, že se vymezíme proti negativním příkladům, které teď vyšly na světlo. A my eh, budeme eh, komisi podněcovat k tomu, aby upozorňovali na nejlepší příklady, na nejlepší praxe, protože je tady mnohem více pozitivních příkladů. A zatím tedy ti, kteří sedí na lavici těch obžalovaných, obrazně řečeno, chci vzít pod ochranu protože těch úspěchů máme víc a předtím, než bude uděleno absolutorium, tak by komise samozřejmě eh, měla převzít odpovědnost, protože parlament to může ovlivňovat jenom prostřednictvím členských států a regionů. Ano, děkuji, to je vše. Cornelia Ernst. Děkuji, Cornelia Ernst. Nejprve tedy mnohokrát děkuji panu zpravodaji. Je to velice háklivé téma, které se velice často zneužívá. Ano, velká chybovost a to nepatří do politiky soudržnosti. Ta musí být omezena, prostředky zredukovány. To je vždycky velice obtížné. Ale když se podíváte na bližší vysvětlení příčin této chybovosti, tak už vidíme, že je to existenčně důležité, jak se s touto problematikou bude zacházet 2020. Já mám s dvěma body problémy. Týká se to bodu číslo 5, to znamená eh, přerušení prováděných eh, plateb. My to považujeme za kritickou věc. Já si myslím, že je třeba se tady zeptat, zda je to vůbec správná cesta, která zde byla nastoupena. A možná byste mohl ještě generálně říci něco k bodu 5. Tam mám mnoho nejasností. Jeden kolega už se na to ptal, jak by se měl měřit to vyrovnávání, ty nápravné mechanismy systematicky nemohou být zajištěny. To mně je zcela jasné. A poslední bod, ten úplně odmítám a sice z toho důvodu, že vítám veškeré snahy komise eh, k posílení zjednodušení kontroly, ale že eh, ex ante by to mělo být o té výroční zprávě, tak to si myslím, že by to mělo být na příští programové období no, od roku 2014 úplně jinak, protože jinak to bude zdrojem nových chyb. A my se musíme zabývat celou tou problematikou soudržnosti tím, že si vytyčíme určité úkoly a předpisy. Já si myslím, že členské státy by potom jinak eh, byly v nebezpečí, že sami budou produkovat tu chybovost a nedostanou se ku předu. Děkuji. Nevím, jestli by se nechtěla chopit ko- slova také komise. Ještě než eh, komise vystoupí, tak chci říci, že 168 pladeb z ERDF, tady bylo jmenováno 70 eh, pladeb ESF. Eh, e Můžete nám říci zhruba, o jaké procento pladeb se jedná? Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, děkuji také panu Albrechtovi za návrh zprávy eh, tomuto výboru a eh, tedy my zde nacházíme celou řadu zajímavých prvků a myslím si, že právě politika soudržnosti za poslední léta byla terčem kritiky do značné míry, především z pohledu finančního řízení. E, právě proto jsme již v roku 2008 připravili e, plán ak- akční plán, který má, měl zlepšit spolupráci s členskými státy a právě finanční řízení. E, chybovost pro fond soudržnosti celkově tak jak to uvádí účetní dvůr v kapitole A, protože tam jsou ještě další chyby pro RDF a ESF a týká se to jednotlivých kapitol. A ta chybovost, když ji oddělíme jenom pro fond soudržnosti, nám dává možnost srovnání s předchozími roky hmm, takzvaně most likely error, nejpravděpodobnější eh, chybovost 5,1 oproti 5,6, 7 celým šesti z minulých let. A já bych na tomto místě zdůraznil, že RDF se vlastně neskrývá tím, že tam jsou také chyby. Obecně ta chybovost je značná ve všech fondech. Já bych vám také rád zdůraznil, že DG Regio se věnuje právě rizikom mezi 3,1 a 6,8 Je to poměrně široký rozptyl, tak jak zaznamenal chybovost účetní dvůr a je nezbytné srovnávat eh, strop s 11% v letech 2006 až 2008, kde byla chybovost eh, vlastně stanovena jinak, protože tam byl nižší limit té chybovosti a proto tyto výsledky chybovosti můžeme považovat za zlepšení ehm, to, na co poukazujete vy, eh, také odráží skutečnost, že byla zavedena přísnější politika dohledu ze strany DG Regio a eh, právě tyto ehm, právní nástroje se zaváží se snaží napravit chyby, s nimiž jsme se setkávali. V roce 2012 DG Regio zablokovalo eh, platby 190 programů a jakmile tedy se eh, zjistí problém, tak se pozastaví vyplácení a zároveň začneme okamžitě řešit eh, příčiny těch problémů. A platby obnovíme jenom tehdy, pokud došlo k nápravě až k ní tedy dojde. E, abych zmínil další aspekty, které zmiňujete. Já si myslím, že je obecně důležité poukázat na problém v návrhu stanoviska hovoříte také o tom, že Druhým indikátorem pro účetní dvůr je častost chyb, frekvence chyb a obecně e, jde ale o chyby od malých až po ty závažnější, i ty drobné chyby, které nemají vůbec žádný finanční dopad, až k těm chybám, které jsou z finančního hlediska zásadní. E, proto si myslím, že by bylo vhodnější tento ukazatel brát trochu s rezervou, protože neodráží skutečnou závažnost pro rozpočet. E, zhruba 59 95 projektů, stejně jako z těch 168, má určité problémy. Musíme si uvědomit, že většina těch drobných chyb se vyřeší během pár dnů. Uh, a pokud e, e, to bylo třeba o tři dny později, než je ten termín, tak to okamžitě navýší tu chybovost v těch výkazech, e, ačkoliv se třeba ještě během projektu podařilo okamžitě vyřešit ten problém. Ale samozřejmě jsou také kvantifikovatelné chyby. A k těm kvantifikovatelným chybám bych rád ještě doplnil, že jsou projekty, které dány formou veřejných zakázek představují víc než 50 chybovosti v RDF. Čili více než těch 50 ehm, právě vychází z veřejných zakázek, z těch 5,1. A důležité je taky podtrhnout, že zhruba 60 těch chyb by mohlo být bývalo ehm, za, eh, jim mohlo být zabráněno. Eh, já v této souvislosti eh, sleduji také hodnocení, která ukazují, že ex ante podmínky nebylo bývalo nutné vymáhat, pokud by došlo k ověření s řídícím orgánem, protože to je taková nezbytná podmínka. Vždycky musíme tedy spolupracovat s tím řídícím orgánem, tím bychom mohli eliminovat víc než 60% chyb, nikoli více kontrol, ale především ověřování, protože to nás vede eh, k efektivnímu řízení. A k bodu pět to doporučení. Eh, ta věta, kterou zde najdeme, vychází ze zprávy 3 2012 Evropského účetního dvora, který se věnoval nápravné kapacitě komise mm, v letech 2000 až 2006, kde se zjistilo, že ve všech případech, kde byly zjištěny problémy, zavedla komise finanční opravy mm, s požadavkem modifikovat program Nicméně dle uzávěrky z roku 2006 bylo nutné ověřit, že právě tyto finanční eh, opravy skutečně řešily problémy, které vznikly v daném období a eh, Komise pro rozpočtovou kontrolu eh, se také věnovala nastavení účetní uzávěrky, především po uzavření daného období 2000 až 2006, aby bylo možné zjistit, zda tyto finanční opravy skutečně přinesly kýžený výsledek. A i přes všechna vynaložená úsilí i dnes se vyskytují programy, které mají problémy i dnes. Souhlasíme s tím samozřejmě, eh, že je nutné, eh, že lze se dívat na eh, nádobu jako poloprázdnou nebo poloplnou. Prostě pokud jsme optimisty nebo pesimisty, rozhodně chyby jsou stále, ale můžeme říci konkrétně, jak řekl tady i pan poslanec ze Saska, eh, že třeba pro programy v Saksku eh, jsme neměli až takový problém a těch finančních oprav tam bylo málo eh, a my jsme tyto programy nakonec uznali jako vynikající, takže kapacita někdy může být v samotném programu se opravit a vylepšit, stejně jako u řeckých programů, kde v letech 2000 2006 došlo k výrazným zlepšením. A Zůstávají však také, byť jejich málo, programy, které i nadále mají problémy. Tam provádíme pravidelné audity. Audit se zaměřuje vždycky na rizika a na prevenci problémů. A já bych také k tomu mohl říct, že eh, za rok 2011 jsme nemohli konstatovat koncentraci chyb pro některý členský stát. To se naopak odráželo v analýze z předcházejícího roku. Proč? Protože my jednáme kolektivně, to znamená, se snažíme řešit problém u samotného zdroje ještě předtím, než je to hlášeno oficiálně komisi, ještě předtím, než to zjistí účetní dvůr a ještě předtím, než se objeví takové účetní chyby. Ehm, a já v každém případě chci poděkovat za váš návrh usnesení, který eh, které je nastaveno správným směrem, rozhodně bych vám rád ještě připomněl, že v radě také se diskutuje usnesení rady k tomuto tématu. Samozřejmě určitá dichotomie tady je. Někdo vnímá tu nádobu jako napůl plnou, někdo napůl prázdnou a mm, podle toho, jaký je kdo optimista nebo pesimista, nebo jaké má politické inklinace obecně tedy platí, že důležitá je spolupráce s členskými státy, abychom mohli tu situaci zlepšit, abychom se mohli v našich jednáních vždycky zaměřovat na výsledky prostředky na účinnost, abychom systém posílili eh, a abychom se zbavili problému s legalitou a regularitou. Děkuji. Děkuji. Ještě s diskuzí eh, nekoupím, nekončíme, protože další kolegové se eh, přihlásili do diskuze. Nejprve Viktor. Děkuji. Děkuji, Danuto. Já tady Chci říci, že vítám stanovisko pana Olbrichta a mm, pokud dovolíte několik poznámek. Jaké cíle si klademe. Samozřejmě, že my to vnímáme pozitivně, chce, vidíme tady snižování chybovosti, chybovosti, podvodů a tak dále, ale ptám se, skutečně tomu tak je? A nebo um, si spíše vy, mm, vybíráme určité pro nás vhodné informace a vhodná čísla. Jaký cíl sledujeme? Říkáme, že bylo dosaženo zásadního pokroku. Druhá věc, kterou chci zmínit a která explicitně tady zmíněna není, je to, že třeba konsolidovat administrativní kapacitu, pokud jde o implementaci projektu, protože pokud k tomu nedojde, tak si myslím, že nelze doufat ve zkvalitnění implementace. Takže tak ten problém vidím já. Jinak vítám, že Evropská komise je takto otevřená, pokud jde o nové programovací období po roku 2014. U každého fondu a nařízení bychom tam měli mít zapracováno něco, co zajistí navýšení institucionální administrativní kapacity. Kromě toho je třeba se zaměřit na případy, které v minulosti byly problematické. Takové případy známe i e, z mé země, e, z Rumunska, kdy se dlouho váhalo, než úřady na určité alarmující signály zareagovali. Myslím si, že toto je potřeba zlepšit. Možná eh, tady navázat přímou spolupráci s DG Regio a auditními orgány. Taková reakce eh, musí být vždy eh, včasná, rychlá. Paní předsedkyně ví, že existuje interní dokument Evropské komise, z léta roku 2011, na který se reagovalo až na podzim, což pro Rumunsko znamenalo, že přijde o valnou část svých kohezních prostředků, ale opravdu až do roku 2012 se nic nedělo, takže taková odezva je skutečně velice chabá. Komise s tím nebyla spokojena, vedle se o tom všelijaké kuloární eh, diskuze. Ale myslím, že komise by měla nahlas a jasně říci, co je potřeba udělat, dokdy je to potřeba udělat, pokud takovéto případy nastanou. Na takováto spoždění musí Evropská komise skutečně velice rozhodně a jasně reagovat. A musí v takovém případě rozhodnout o pozastavení výplat. A kdo za to nakonec zaplatí? v případě nesrovnalostí. Je to Evropské společenství. Absorpční kapacita eh, se může snížit v takovýchto případech až na nulu. Musí existovat tady nějaký právní mechanismus, eh, který eh, stanoví pro členské státy povinnost reagovat na varovné signály. A musíme zabránit také politické provázanosti, která často nahrává podvodům, což není jenom případ Rumunska, ale i dalších zemí. Ale my jsme toho byli e, u nás svědky ve vztahu k nejrůznějším nadnárodním společnostem provázanost politiku soukromých společností a tak podobně. Myslím si tedy, že je potřeba si jasně mm, stanovit, jak by se mělo postupovat eh, při uzavírání smluv, subdodávek, eh, ať už jde o zboží nebo služby. Protože k podvodům může docházet eh, často proto, že se zveličují ceny za zboží či e, služby umělým způsobem. Toto jsou všechno tedy problémy, které třeba zajistit e, tak, aby byla nastavena dobrá absorpce a abychom zabránili podvodům a chybovosti. Především je ovšem potřeba zlepšit e, kvalitu absorpce, jak už o tom hovořil pan Olbricht. To je primární věc. Paní předsedkyně, další řečník, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chci navázat na to, co tady řekl pan kolega Toyer a kolega Poštináru a to, co nám předložil pan Olbricht. Já si myslím, že si musíme dát pozor na to, abychom nepředstavili politiku soudržnosti ve špatném světle. Já jsem předtím zdůraznil před irským předsednictvím, jak je důležitá politika soudržnosti, především v regionech, které jsou ohroženy krizí, anebo tam, kde je nutno sociálně zasáhnout. Teď vlastně se ukazuje, že z těch 90, že 98 ze 168 plateb uskutečněných z EFR eh, má, vykazuje určité chyby, takže já bych chci říci, že se tady plítvá veřejnými penězi. A myslím si, že je třeba tuto záležitost zanalizovat, kde vládnou nepořádky a kde se vydávají peníze na nesmyslné projekty. Já si myslím, že to nesmí, že k tomu nesmí docházet a za druhé, jaké to jsou chyby. Kolega Olbricht řekl, často to jsou věci, které jsou spojeny s právem národním a sice pro eh, udělování zakázek. My tady tady ale máme 27 členských zemí, to je pestrá směsice a z vlastního života víme, jak se zaměstnancům přímo na místě říká, když uděláte chybu, především když to je v nějaké oblasti, která je odlehlá, tak ty peníze zaplatíte zpátky, musíte za to nést odpovědnost, vlastní odpovědnost a mnozí občané pak řeknou s tím, ale nechci mít nic společného. Této otázce tady musíme také čelit. Já si myslím, že je na čase, abychom se připravili na budoucí politiku podpor a abychom se dohodli na harmonizaci politiky Evropské unie v případě přidělování zakázek. A to je vlastně takový bod, kolem kterého se tady pořád točíme, když se zjišťují chyby, kde k tomu došlo. A je to v podstatě také ochromování eh, těch místních struktur, které by potom mohly využívat evropské prostředky. Další věc to je, jsou ty audity účetního dvora. Já si nemyslím, že je to eh, instituce, která jedná jako duch svatý. Já eh, si myslím, že velice často to zkoumají tak dlouho, dokud nějakou chybu nenajdou. A já si myslím, že tady je také potřeba třeba zavést otevřenost a flexibilitu. Děkuji. Omlouvám se, ale asi tady došlo k nedorozumění, když jsem sama položila otázku, zřejmě to nebylo správně pochopeno. Takže ke komisi znovu. Já to chápu tak, že když je tady vybrán účetním dvorem určitý vzorek pladeb k auditu, tak eh, samozřejmě je proto použitá nejlepší možná metodika, o tom nepochybuji. Ale Zajímalo by mě, jaké množství, procentuální množství plateb, těch zrealizovaných plateb v roce 2011 bylo účetním dvorem prověřeno v rámci toho vzorku. Tady se píše 168 pladeb RDF nebo 98 ze 100 68 pladeb. Můžete nám tedy říci, o jaké procento plateb eh, se jedná? Kolik plateb bylo prověřeno? Děkuji. Sorry, Mrs. Chair, I, I... Omlouvám se, eh, paní eh, předsedkyně, já jsem myslela, že mluvíte o četnosti, tak proto jsem takto reagoval. Takže Máte naprostou eh, pravdu. Nemám tady přesný počet eh, pladeb, které DG Regio každý rok provádí, ale jsou to v podstatě tisícovky mm, pladeb eh, k nějakým více než třemstům programům. A účetní dvůr samozřejmě vybírá určitý vzorek pladeb u IPA, Evropského sociálního fondu, u každého z fondů. A účetní dvůr by vám určitě lépe odpověděl než já, takže obvykle zajistí, že skutečně vezmou reprezentativní vzorek plateb. Komise se více nevyjadřuje k metodice, kterou uplatňuje účetní dvůr a ta metodika měla být vysvětlena, nakonec, nakolik vím, vašemu výboru pro kontrolu rozpočtu. Odpovídá to eh, běžným účetním standardům. Ale jednu věc bych tomu řekl, že jak asi víte, tak i auditní úřady členských států používají určité eh, vzorky, které potom ověřují u jednotlivých programů a eh, tam samozřejmě je asi ta populace pladeb eh, homogenější. Když se audituje auditují veškeré platby Evropské unie, tak už je to mnohem eh, obtížnější posoudit veškeré druhy chyb. Jenom abych to eh, trošku demonstroval, jedna chyba při zadávání veřejných eh, zakázek, která by byla chápána jako stoprocentní chybovost, to neznamená, že ten projekt je stoprocentně nespůsobilý. Jde o to, že tam je eh, určitá chybovost, eh, znamená to vlastně 0,5%, i když účetní dvůr to vykazuje jako stoprocentní chybovost eh, u projektu. Takže jak vidíte, když jsem říkal, že veřejné zakazky představují více než 50% chybovosti, tak jde o to, že to jsou projekty, kde se objevila nějaká chyba při zadání veřejné zakázky, ale neznamená to, že by ten projekt jako celek byl nespůsobilý. Zadávání veřejných zakázek má tedy obrovský dopad na metodiku účetního dvora ale jak už jsem říkal, je to plně v souladu s mezinárodními účetními standardy. Paní předsedkyně, znamená to tedy, že tady je více než 300 programů, které se z FRR eh, financují. Eh, v každém jsou stovky projektů a dostáváme se tím vlastně k tisícovce eh, projektů a to procento, o kterém tady hovoříme, je tedy skutečně velice drobné. Jane, chcete se ještě na závěr vyjádřit? Ano, děkuji. Já jsem se tady snažil zorientovat v těch číslech. Mám tady tu platbu, kde celkové platby těch je asi 32 tisíc 000 eh, a tak dále. V regionální politice u dopravy přes tisíc, jak vidíte, je jich zkrátka přes 30 tisíc a vzorek 180 pladeb. Takže toto je metodika budování vzorku. A my tady jsme nejenom politici, ale i lidé, kteří věří a věříme tomu, že eh, výběr vzorku proběhl objektivně a správně. Samozřejmě je to vše objektivní, jenom náhodou se tam některé státy objevují častěji než jiné. Takže děkuji za veškerá vyjádření a už jenom velice stručně bych reagoval. Ten starý známý příběh eh, je takový, že diskutujeme s účetním dvorem ve výboru pro kontrolu rozpočtu a mluvíme o tom, jak měřit chybovost, ale také jak měřit efektivitu. No a efektivita znamená, že se vyhneme tomu, že by projekt eh, byl plný chyb, eh, ale zároveň, že to je projekt, eh, zároveň nám jde o to, aby ten projekt nebyl jenom bezchybný, ale také efektivní. Účetní eh, dvůr se začíná více zabývat efektivitou, začíná tomu eh, překládat eh, větší význam, což je dobré. Druhá věc, v této zprávě nehovoříme o podvodech. To chci zdůraznit. Podvody se zabývá OLAF. Účetní dvůr hovoří o chybovosti, o chybách, ale to je něco jiného než podvody. To je třeba rozlišovat a zdůrazňuji to. A když se podíváte na moje stanovisko, tak nejprve říkáme, že je potřeba si uvědomit četnost, více než 50%, ale to je třeba zjišťovat při závěrečném hodnocení, protože ta četnost nemusí odrážet úplně situaci v praxi. Pak eh, k odstavci 5, eh, možná to není úplně logicky naformulováno, my si myslíme, že situace je pozitivní a účetní dvůr není spokojen. Možná, že bych to tady měl nějak přeformulovat ale pozastavení a nápravy, to jsou věci, které, myslím, komise už tady vysvětlila. Toto jsou ty tendence, jak je vidíme. Měli byste eh, se dostavit na výbor pro kontrolu rozpočtu a tam uvidíte, že kolegové stále žádají další korekce, další nápravy, další pozastavení pladeb, větší kontrolu politiky soudržnosti a tak dále a tak dále. Tak já chápu, že Ehm, tato metodika je, metodika je chápána spíše negativně, ale my se musíme zamyslet nad tím, jak bychom mohli ehm, představit efektivní akční plán. Za vaše poznámky a vyjádření děkuji. Eh, zapracuje do tohoto stručného stanoviska a doufám, že tak vysleme, vyšleme jasný signál, že chyby tady jsou, ale že to by nemělo změnit pozitivní přístup vůči této politice. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Měli bychom se také rozhodnout o lhůtě pro pozměňovací návrhy. Myslím, že by to mělo být 28. Eh, ledna. Teď nevím, jaký je to den, je to, myslím, příští týden v pondělí ve 12 hodin v poledne. Takže 28.1. ve 12 hodin lhuta pro podání pozměňovacích návrhů. A teď už přestoupíme dále k bodu číslo 9 na programu jednání což je diskuze se zpravodajem o jednání ohledně společných ustanovení Evropského fondu. Tady bych chtěla připomenout, že jsme rozeslali všem členům i náhradníkům ten, tu tabulku se čtyřmi sloupci, kde Vidíte text tak, jak prochází vyjednáváním a jsou tam obsaženy také mm, dočasné kompromisy k celé řadě záležitostí. Já doufám, že to nám situaci zjednoduší. Situace nám popíše pan Van Nistelrooy, který je spolu s pravodajem. Tak abych asi měla říci, že Konstanc, další spolu tady bohužel dnes nemůže být, si omluvila se, takže svěříme se do rukou pan, pan Nistelroje. Tomu teď předávám slovo a doufám, že pak nám ještě zbyde čas na diskuzi. Musíme skončit v 6 hodin, protože poté následuje zasedání koordinátoru, ale pokud to bude potřeba, můžeme pokračovat v této diskuzi ještě zítra, prosím. Very much. Yes. Um... Děkuji vám. Ano, v této chvíli můžeme eh, v podstatě podtrhnout to, co bylo dohodnuto již na konci kyperského předsednictví. Vzhledem k tomu, že jsme se shodli na tom, že na základě našeho mandátu eh, je důležité vycházet tedy z tohoto mandátu tak, jak je a na tom základě vyjednávat. No, díky tomu docházíme ke stanovisku, že ačkoliv všechny texty byly předneseny, všechny politické skupiny znají výsledek. Bylo také dohodnuto, alespoň si na to vzpomínám, že to bylo velmi pozdě večer před Vánoci. Jsme se dohodli na tematickém bloku, strategickém programování se souhlasem přítomných stínových zpravodajů. Já si myslím, že není nutné opakovat hlavní zásady. Spíše bych se měl zaměřit na konkrétní články a nabídnout vám náhled na text tam, kde jsme dosáhli kompromisu. Protože jde o práci vyjednávání. a já to zmíním postupně, vychází to z toho, že informace budou projednávány že se k ním budeme moci vrátit při dalším hlasování. Jakmile dokončíme další části, o kterých jsme ještě nejednali. Článek 1. Samotný název těch fondů. tedy Evropský strukturální investiční fond. Slovo investment, investiční by tam mělo zůstat. Slyšeli jste, že předsednictví eh, nastupující hovoří ve stejném duchu. Jde nám o to, abychom právě výraz investice využili a vztahli je na všech pět fondů. Samozřejmě definice jsme probírali ze dvou stran a jak eh, k tržní a regionální strategii, tak v další strategii byly naše texty výsledkem kompromisu. A rada došla k určitým doporučením, specifickým cílům. Článek 2. je přijatelný. Článek 4 má velký význam. Hmm, vztahuje se eh, k postavení partnerství. A rada přišla s tím, že je nutné respektovat institucionální a právní rámec jednotlivých států. Máme státy, které pracují s národním programem, a státy, které pracují s jinou strukturou. My jsme proto vzali v úvahu pozici volených orgánů a zmínku o hospodářské, sociální a územní soudržnosti. My jsme také přejeli skutečnost, že platí zásada subsidiarity v institucionálním rámci. Tyto otázky se vždycky dostávají na povrch. A společný strategický rámec spolu s programy v článku 4. Článek 5 zdůrazňuje partnerství, vícestupňové řízení, A výsledkem je text, který respektuje vnitrostátní pravidla v e EU. A my jsme hlavní zásady a texty takto ponechali. Všichni partneři, kteří jsou důležití a pro většinu místních a regionálních partnerů je důležité, že se mohou zapojit do všech fází příprav a implementace regionální politiky Zajímavé je v článku pět odkaz na etický kodex. E, státy to původně nechtěli. Vůbec zachování praktické roviny v této souvislosti je důležité. Článek 7 se věnuje horizontálním zásadám, které jsme mohli prosadit všude. Zásada rovnosti žena mužů, dostupnost pro postižené osoby. To vyšlo z podnětů různých stínových zpravodajů, zpravodajů z dalších výborů, eh, kteří se to snažili prosadit. Pak se dostáváme k článku 8. Stejná problematika, rozmanitost, biologická rozmanitost, ochrana ekosystému. Toto patřilo k hlavním bodům, eh, který byl v mandátu odhlasován. Když hovořím o transparentnosti, článek 13, odkaz na transparentní postupy, což je důležité v našem mandátu. My jsme eh, toto v podstatě eh, hledali pro další období. A článek 14. Tady jsme trošku ustoupili. Eh, Měli jsme jméno pěti fondů, ale ztratili jsme název partnerské smlouvy. Dnes je to partnerská dohoda. Což si myslím, že je akceptovatelné. Výraz kontrakt, původní smlouva nebyl přijatelný, byla to už taková červená linie pro členské státy, protože se domnívají, že to neodpovídá povaze vztahu národních států Unie a komise. V tomto smyslu došlo tedy ke změně. Pak jsme se dohodli eh, o zrychleném postupu a členské státy si přáli menší počet bodů. integrovaný dokument se všemi body, kde bychom mohli zdůraznit ty body, které by měly být součástí partnerské dohody od samého počátku a které naopak budou vnímány flexibilněji a které budou součástí operačních programů. Článek 14. To je velice důležité, že jsme se vlastně mohli dohodnout na struktuře. Článek 15. Jak přijmout revizi partnerské dohody? E, my jsme se dohodli na praktických záležitostech příprava programu článek 23 je důležitá a více fondové programování, tak jak jsme pro něj hlasovali, bylo zachováno a zajištěno praktické body, konkrétní termíny a měsíce, do níž se musí program předkládat komise a podobně to zůstalo s plnou schodou. 24 se věnuje obsahu programů, stanoví příspěch ze strany programu, kdykoliv se regiony podílejí na regionálních strategiích. Tady jsem hovořil o dohodě, když jsme končili vyjednávání, a pak také ukazatele, které nám umožňují definovat jednotlivé kroky. A pak bod 25 ještě projdu zbytek článků. 25 je článek, který se věnuje horizontálnímu kompromisu eh, programu ETC a další, jak tady říkala paní Menor. Tyto programy lze schválit ještě před přijetím dohody o partnerství. Článek 26. Ustanovení programů bereme v úvahu horizontální zásady, jak jsem to zmiňoval v článcích 5, 7 a 8, a pak klíčový článek 87 pro operační programy se vztahuje k obsahu, přijetí a změnám, tam, kde si rada přála výraznější flexibilitu a přišli s myšlenkou rozdělení operačního programu, což jsme mohli pak podrobně definovat, tedy co by mělo být eh, řízeno jinak, co by mělo být součástí té partnerské dohody. Můžete si to přečíst, článek 93. Tyto projekty byly sníženy z pět, na 5 milionů z po to jsou asi ty nejdůležitější aspekty. Otázka pro kolegy. My jsme prošli všemi těmi diskusemi, trialogem. A u všech nás doprovázeli stínový zpravodaj. Já si myslím, že jsme vlastně na stůl tím přinesli přijatelný kompromis. Právě proto jsme eh, toto přijali i z hlediska etického kodexu, a máme tedy doplňující text komise o tom, jak s tím v praxi pracovat. A tímto způsobem připravila komise také text o retrospektivním působení, protože členské státy se nyní začínají připravovat na partnerské dohody. To by měli také, jinak by to nestihli do roku 2014. A samozřejmě tyto státy nechtěly být eh, předmětem potrestání, pokud třeba v některých fázích příprav eh, buď nedosáhnou dohody, nebo ji musí měnit, tak prostě nechtěli pocitovat ty finanční následky nedohody. Máme tady text, který je rozumný. Není to náš text, my jsme je nepřipravili, nevymysleli jsme si ho, ale členské státy řekly, ano, v pořádku, můžeme pokračovat v přípravě, dejte nám možnosti. A to je přesně to, co chtěli dát na papír. Já myslím, že to je všechno. A nyní hovoříme o společném strategickém rámci s Irskem a hovoříme o tematické koncentraci a velmi Přesně jsme se zaměřovali na tyto cíle, především 4 a 7, které je nutné přijmout, alespoň tak, jak to parlament prezentoval. Není to definitivní, zatím proběhla jenom první diskuse a to, to tež platí o ESF. O ESF se již vyjednávalo ve výboru pro zaměstnanost A my si uvědomujeme, že jakožto zpravodajové v podstatě eh, překračujeme, co tam vše je, a můžeme akceptovat všechno, eh, co bylo dojednáno ve vyjednáváních o ESF. Jedině je tam skutečnost, že rada přišla s dalšími možnostmi pro ESF a různé kategorie podpory. A my jsme v našem textu také volali po výraznější flexibilitě. Indikativně jsme chtěli dodržovat procentní podíl Evropské komise a také jsme vyzvali Evropskou komisi, aby předložila nějaké podněty Protože faktem je, že na jedné straně máme určitou praxi výdajů v některých státech a není tam pak žádné procentuální vyjádření. Jsou tam výkyvy, ale nikdo neví, jak se k tomu číslu dopracovali. Je možné, že jde o příspěvek komise, ten by byl potřeba, konkrétně komisař Andor by měl říci, jakým způsobem, že je potřeba požadovat, jakým způsobem tedy bylo dojito té které částce. A pokud e, bychom měli probírat článek po článku, tak možná by to bylo dobré, protože by se to příště nemuselo opakovat. Měli bychom výsledky pro další kroky, strategický rámec, lepší koncentrace a podobně. A tak si myslím, že možná to nemusíme zcela uzavřít, spíše rovnou připravit na hlasování už dnes. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji a teď bych zahájila diskuzi. Máte prostor. Nejprve pan Olbricht. Já mám dotaz tady na Lamberta týkající se etického kodexu u partnerství. Jaká je tady ta dohoda ohledně toho etického kodexu? To je taková obecná otázka, ale určitě pro nás, pro všechny důležitá. Eh, Ještě se někdo chce na něco zeptat nebo se vyjádřit? Děkuji bardzo, to tak. Děkuji. Pan kolega Pan eh, Nestleroy hovořil o probíhajícím vyjednávání, ale samozřejmě zatím je obrovská práce vypětí a já bych za to chtěla panu zpravodaji poděkovat. A dovolím si jednu stručnou připomínku, protože myslím, že situace se mění, jsme eh, v nové situaci a můžeme se zamyslet nad tím, zda by nebylo dobré zvážit, i například moji zprávu o politice soudržnosti a energetické politice, o čemž se hlasovalo na posledním plenárním zasedání. My jsme úzce spolupracovali s kolegy z ALDE. Zpráva byla podpořena valnou většinou poslanců. Takže možná některé ty věci, které mm, jsou nyní nové, už eh, vlastně parlament eh, odsouhlasil a můžeme je teď zařadit do dalších vyjednávání. Paní předsedkyně, děkuji. Nikos, prosím, a potom Cornelia Ernst. I haven't understood very well eh, about... Přesně jsem nepochopil, jak to je s tím etickým kodexem a s tou uh, dohodou o partnerství. Samozřejmě, že vím, že v některých zemích je nízká účast regionu, Málo mají rozpracované rozvojové plány, ale na druhé straně jsme tu diskutovali o tom, že účast je velice důležitá a i když to není nějak dáno ze zákona, tak je to důležité z hlediska efektivity projektů a z hlediska celého regionálního rozvoje. A já jsem tady přesně nepochopil, co bylo výsledkem toho kompromisu. Takže ačkoliv nemáme žádnou legislativu, tak eh, ta účast, to zapojení v diskuzích, ve spolurozhodování na národní úrovni, no zapojení těch regionálních úřadů, eh, regionál, regionů jako takových, předtím, než je nakonec eh, stanoven regionální program. To jste měl na mysli? Měl jste na mysli dohodu mezi členským státem a komisí? Nebo jakým způsobem to máme chápat? Eh, Cornelia Ernst. Cornelia, nyní prosím. Já vše... Děkuji. Děkuji zpravodaji, který udělal opravdu dobrou práci. Mám dotaz. Nakonec jste řekl, pane Nisleroji, že pokud jde o MSF, tak je tam podpora v mnoha otázkách, ale nejedná se o podporu procentových sazeb. Pokud jde tedy o tu eh, chudobu a kvótu, jsou tam nějaké diskuze o těch procentových sazbách? Děkuji. Někdo z dalších kolegů se nehlásí, takže Lamberte, prosím. Tak, kdybych eh, měl odpovědět nejprve na tu poslední otázku. ESF. Eh, zde se jedná o návrh Evropské komise, týkající se toho, jaká část fondu by se měla věnovat na Evropský sociální fond. Jde o určité procento, jediné procento, o kterém tady v této souvislosti hovoříme. A pak se do diskuze zapojila rada a ta to trochu pozměnila. Nabídla mm, jinou možnost implementace oproti tomu původnímu návrhu Evropské komise. A mm, Evropský parlament eh, na to řekl, že prozatím můžeme podpořit to procento navržené Evropskou komisí, ale samozřejmě si ponecháváme možnost ještě zvážit eh, případnou implementaci ale s tím procentem souhlasíme tak, jak ho mm, předkládá komise. A jak už jsem říkal, předtím doufáme, že pan Andor přijde s nějakým nápadem, pokud jde o implementaci pro další roky. Zatím jsme tedy ve fázi, kdy teprve zjišťujeme rozdílné názory a snažíme se z toho něco vykrystalizovat. A zatím se nám podařilo shodnout se na systému, který už v současném období platí a funguje. To znamená, že členské státy si mohou eh, do určité míry přizpůsobit eh, to procento pro určité regiony. Takže jistá flexibilita zde existuje. A v tuto chvíli proti sobě stojí eh, návrh komise a návrh rady. My jsme blíže návrhu komise, jak už jsem říkal. Dále, pokud jde o tu otázku toho, jak eh, dohoda ohledně článku 5 eh, vypadá. Zda jsme zde vzali v potaz ten princip partnerství a jak se to bude implementovat v národních státech. Tak Samozřejmě, že tady se musíme řídit nařízením. V podstatě nezáleží na tom, jak se to zorganizuje příslušný členský stát. Tady je potřeba dostat požadavkům nařízení a respektovat další partnery. Ti jsou definováni v určitém pořadí v jakém se s nimi spolupracuje. Takže takto se k tomu stavíme. My e, se nějak nepouštíme do komplikovaných systémů, tak jak jsou nastaveny v jednotlivých státech, ale pokud e, někdo chce pro příští období prostředky, tak musí splnit podmínky, které jsou obsaženy v nařízení. Takže to je moje odpověď. Jak říkám, nijak ehm, se nepouštíme a nezasahujeme do systému členských států. Takže eh, subsidiarita tady samozřejmě funguje. Zároveň spolupracujeme aktivně se všemi partnery. Otázka pana Albrechta týkající se etického kodexu. Tak eh, zde mohu říci, že my jsme se snažili o to, abychom vůbec etický kodex zajistili. Pokud jde o jeho podobu, tak eh, zajistili jsme podobu v eh, přenesen, aktu v přenesené pravomoci a Komise na základě naší dohody předloží akt přenesené pravomoci eh, podle bodu 5 a v bodě 3 je ustanovení o hlavních prvcích, které tam musí být obsaženy. A rada tento etický kodex odsouhlasila, stejně jako dohodu o partnerství. Proto jsem vás informoval o prohlášení, které bylo připojeno k právnímu textu. A to bylo potřeba proto, abychom si mm, zajistili tu současnou dohodu a nedočkali se pak nějakých negativních e, mm, překvapení později během vyjednávání. Takže tam máme to prohlášení, že jakožto parlament a Ehm, i rada, budeme mm, akceptovat tu současnou dohodu ohledně v přenesené eh, pravomoci. Paní eh, Klacke Bivická, eh, máte pravdu, ale nesmíme zapomínat na to, že máme mandát, to je prvořadá věc a jak jsme už ukázali v případě nástroje na propojení Evropy, když je potřeba, mandát může být pozměněn. Takže pokud je potřeba nějaká změna, dejte nám vědět a my si můžeme změnu mandátu odhlasovat. Ale myslím, že v tuto chvíli tato potřeba tady není. Pokud je ovšem schválena podobná zpráva jako vaše, paní poslankyně, zpráva z vlastní iniciativy, samozřejmě to může mít dopad na naši diskuzi, když hovořím o některých konkrétních článcích, anebo potom na naše hlasování až budeme hlasovat o konečných výsledcích práce v tomto výboru. Takže samozřejmě ta možnost vlevu tady je, ale myslím, že to nemění mandát, který máme k dispozici. Ten je pro nás prvořadý. Jinak si myslím, že z toho můžeme tedy vít v další práci a ještě bych zopakoval, že se snažíme všechny um, zohledňovat během procesu, všechny stínové zpravodaje a to, co si teď eh, dohodneme, považujeme za akceptovatelné a byl bych nerad, aby se znovu otevírala diskuze ohledně věcí, u kterých už jsme se shodli, že dohoda zde existuje. Protože, jak říkám, ta jednání jsou nesmírně komplikovaná, ještě do budoucna komplikovaná budou, v tom máte, paní poslankyně, naprosto, naprostou pravdu, ale co se nakonec počítá, je ten výsledek. No- Děkuji. Pokud už se nikdo další vyjádřit nechce, tak bych velice ráda Lambertovi poděkovala za tyto informace a také bych řekla, všem kolegům, zejména těm, kteří se prozatím nepodíleli na vyjednávání s dalšími institucemi, že tento dokument, který jsme vám dali k dispozici, ten rozdělený do čtyř sloupců, je pouze interním pracovním dokumentem institucí, které vyjednávají. A že tento dokument odráží to, co se podařilo doposavat vyjednat když jde o to strategické programování, tak se jedná o výsledek dosavadních jednání a ta jednání eh, byla potvrzena vyjednavacím týmem parlamentu, respektive jejich výsledek byl potvrzen parlamentem i radou, ale samozřejmě to může podléhat dalším změnám, dokud nebude celý proces vyjednávání ukončen. Takže platí uh, takovéto oblíbené rčení, že nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto úplně vše. Takže takto to prosím berte, takto chápejte ten dokument, zejména potom ten první pilíř nebo první sloupec, to je věc, která se může dále měnit. Takže až budete ten dokument používat eh, při svých jednáních, tak prosím nezapomínejte na tuto skutečnost, že proces vyjednávání stále pokračuje. Teď bych se chtěla zeptat, zda se chce vyjádřit tomuto obtížnému procesu také komise. Petr? Ano, děkuji, jenom velice stručně. Nejprve bych chtěla říct za komisi, že děkujeme parlamentu, gratulujeme parlamentu eh, za to, že se vám podařilo vytvořit takto brzo v rámci procesu eh, tento mm, dokument. Samozřejmě, že jsou tady věci, které se nám líbí více a některé zase o něco méně, ale celkově se domníváme, že ten text je vyvážený a že je na něm možné dále pracovat. Také chci poděkovat parlamentu za to, že dokázal obhájit některé velice důležité prvky obsažené v návrhu komise. Abych se zmínil o konkrétních věcech, o kterých jste mluvili. Jeden ze závazků v dohodě mezi institucemi je to, že komise velice rychle dodá další informace týkající se etického kodexu. To jsme splnili, myslím, že jsme vám to dali eh, jakožto zástupcům členských států v radě, i tady parlamentu a že je možné o tom eh, brzy diskutovat. Dále pokud jde o zapojení regionálních úřadů, jak jste se na to tady ptali, tak doplním pana van Nistelroje. E, pokud jde o dohodu v bodě 5.1, tak tady je nový prvek, který říká, že členské státy by si měly e, nastavit e, spolupráce s místními a regionálními úřady. To je nová věc oproti původnímu návrhu komise a myslím, že to eh, snad vnáší eh, světlo eh, do těch nejasností. Pokud jde o podíl ESF, to je další velice důležitá věc, důležitá rozhodně pro komisi a tady myslím, že se shodneme, že se naše postoje parlamentu a komise zbližují více než náš postoj s radou. A myslím, že je to důležité zejména v době současné krize, kdy potřebujeme dostatečnou kritickou masu prostředků, které je možné investovat do lidského kapitálu. A to byl přesně ten náš motiv, kterým jsme se řídili při předkládání tohoto návrhu, takže myslím, že tato myšlenka by neměla v dalších diskuzích v trialogu zapadnout. A ještě poslední věc, abych navázal na irské předsednictví. Vítáme jejich odhodlání pokusit se dosáhnout dohody ohledně celého balíčku ještě před začátkem léta. V tom chceme irské předsednictví i váš výbor maximálně podpořit. Děkuji. Děkuji. Zajména se mi líbí eh, to, co jste říkal eh, o tom, že něco se vám to komisi líbí více, něco zase o něco méně, ale neříkal jste, že by jste s něčím naprosto nesouhlasili a to je dobrá zpráva. Pokud jde o Evropský sociální fond a jejich podíl, jako to mluvil Lambert, eh, tak ano, to je jedna z těch nejožehavějších záležitostí a budeme ji zřejmě řešit až do poslední minuty vyjednávání. Uvidíme tedy, po té radě v únoru, zda nedojde k nějaké změně v postoji rady. Každopádně se domnívám, že tento bod bude nesmírně obtížný. Souhlasím také s Petrem, že v této současné obtížné době potřebujeme získat kritickou masu zdrojů, které můžeme investovat do lidského kapitálu. I my se obáváme toho, že ehm, se nedostatečně zohledňuje specifická situace některých regionů, které se dostaly z konvergenčního statutu mezi regiony mnohem rozvinutější a najednou eh, čelí tomu, že musí navýšit eh, podíl prostředků eh, v Evropském sociálním fondu na z 12-15% najednou na více než 50%, což eh, je staví do velice komplikované situace a samozřejmě, že to ohrožuje efektivitu využívání prostředků. Takže tady ta flexibilita je potřebná a je třeba se zajistit, eh, zamyslet nad tím, jak mm, investovat více do lidského kapitálu, aniž bychom vytvářeli eh, někde nedostatky a podfinancování. To bude určitě nesmírně komplikované, ale musíme nějakou tu potřebnou flexibilitu najít. Myslím, že tímto můžeme tento bod na programu jednání uzavřít. A teď eh, bych eh, s vaším dovolením zahájila jednání koordinátorů. Poprosím tedy všechny, aby opustili tento sál eh, s výjimkou těch, kteří obvykle se účastní zasedání koordinátorů. Já doufám, že tady máme všechny koordinátory nebo že jsou na cestě. Můžete prosím někde zavolat Françoisovi Alfonsimu? Good.